Okay. Jako další bod na pořadě jednání máme nyní prohlášení Evropské rady a komise k závěrům zasedání Evropské rady 18. až 19. října 2012. Nyní uh, uděluji slovo a současně zde vítám předsedu Evropské rady, pana Van Rampoje. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Vážený pane předsedo, vážení kolegové, po stručném a srdečném přivítání udělení Nobelovy ceny míru Evropské unii, což jsme všichni pocítili jako, jako čest vzhledem k naší minulé práci, a jako podnět pro zdvojnásobení naší snahy do budoucna e, se Evropská rada zaměřila na dvě hospodářská témata. Jednak na implementaci paktu pro růst a pracovní místa, schválený minulý červen, a na diskusi průběžné zprávy o prohloubení hospodářské a monetární unie. Rovněž jsme se zaměřili na některé otázky zahraniční politiky a dotkli jsme se tématu, které vím, že je i pro vás velice důležité, to znamená obsazení prázdného místa na představenstvu Evropské centrální banky, což je téma, které jsem zmínil já i váš předseda ve své intervenci na začátku celého zasedání. Závazek Evropské unie prosazovat rovnost mužů a žen je cíl obsažený i ve smlouvě. Včerejší hlasování vašeho hospodářského výboru, pokud jde o obsazení tohoto volného místa, je pochopitelné vyjádření obav o to, že v této oblasti nám schází ještě velký kus cesty. Zejména pokud jde o Evropskou centrální banku. Ovšem e, zároveň poznamenávám, že váš výbor uznal a uznával profesní kompetence kandidátů, e, o kterých snad není vůbec pochyb. Pokud jde o mne, na zasedání Evropské rady minulý týden jsem silně apeloval na všechny hlavy státu a šéfy vlád, aby identifikovali a navrhovali dobré ženské kandidáty na volná místa eh, v evropských institucích, zejména pokud jde o hospodářský a finanční sektor, kde jsou ženy zastoupeny velmi, velmi málo. Zdůraznil jsem, že je potřeba být proaktivní a tento proces podporovat. Doufám, že takovouto obnovenou snahou o genderovou vyrovnanost a vyváženost eh, parlament své definitivní rozhodnutí eh, o stávajícím kandidátovi výboru exekutivců ECB založí pouze na kritériích profesních kvalifikací a zkušeností. Toto místo je potřeba obsadit. Kolegové, teď mi dovolte posunout se k hospodářským otázkám, které byly jádrem našich diskusí. Nejprve k růstu a pracovním místům. Neustále trpíme nedostatkem růstu. 25 milionů lidí jsou v Evropské unii bez práce, zejména jsou to lidé mladí. Celkové eh, předpovědi růstu na příští rok jsou při nejlepším skromné. S bolestí si uvědomuji, eh, jaké důsledky to má pro naši společnost. V několika zemích jsou systémy přizpůsobení daleko tvrdší a daleko delší, než se očekávalo. Omezení eh, rozpočtových deficitů a obnovení konkurenceschopnosti by byly bývaly nutné, i kdyby krize v eurozóně nenastala. Proto je ještě důležitější sdílet břemeno, které eh, tato politika znamená, a míti politiku cílenou na snižování nezaměstnanosti. A zde právě nástroje EU mohou a musí pomáhat. Musíme vytvářet pracovní místa a podporovat sociálně inkluzivní růst. To je naše nejvyšší priorita a náš konečný cíl. Závazky e, učiněné v rámci dohody o růstu a pracovních místech nemohou počkat. Musí na ně navazovat jednoznačné aktivity, musí se přesunout do pole konkrétních výsledků. To je velice důležité, zejména pro implementaci balíčku 120 miliard euro, na kterém jsme se shodli v červnu, na podporu otázek jednotného trhu a na podporu cílů v rámci strategie EU 2020. Je také důležité, abychom měli nástroje podporující sociální inkluzi, e, podporující výzkum a vývoj, konkurenceschopnost našeho průmyslu a využití plného potenciálu mezinárodního obchodu. V mezidobí budeme v listopadu diskutovat o víceletém finančním rámci na poli Evropské rady. Potřebujeme prorůstový rozpočet, růstově orientovaný rozpočet, ačkoliv představuje pouze 1% evropského HDP, je to investiční rozpočet a tím pádem může mít velký vliv právě na růst. Samozřejmě také obnovení důvěry v eurozóně a v eurozónu je eh, důležitým, eh, důležitou součástí toho vnitřního požadavku na růst. Zde už vidíme výsledky, eh, první výsledky našich aktivit. Dovolte mi zmínit několik příkladů. Ty takzvané spready se významným způsobem snižují téměř ve všech zemích eurozóny. Veřejné deficity rozpočtů jsou nyní nižší ve většině zemí. Konkurenceschopnost a export se zvyšují. Eh, blízké budoucnosti zavedený společný orgán bankovního dohledu je velice důležitý krok vpřed a také jsme spustili evropský stabilizační mechanismus, takže ten náš firewall už je teď 700 miliard euro. Pokud jde o konkrétní případ Řecka, i zde jsme dosáhli významného pokroku. Šéfové vlád a států přivítali eh, rozhodnutí řecké vlády začít plnit eh, své závazky a rovněž ocenili snahu řeckého lidu. Euroskupina tento postup přeskoumá vzhledem k budoucí zprávě trojky a přijme všechna důležitá rozhodnutí. Vážení poslanci, vážené poslankyně, druhá nejdůležitější rozprava v rámci rady se týkala průběžné zprávy, kterou jsem vypracoval ve spolupráci s předsednictvím komise, Euroskupinou a Evropu, Evropskou centrální bankou. Skupina čtyř předsedů se setkala také s vaším předsedou Martinem Šulcem. Rovněž členové mého kabinetu konzultovali s členskými státy a delegací Evropského parlamentu, eh, jejíž příspěvek byl velice důležitý. Osobně jsem se také setkal s některými vašimi zpravodaji, koordinátory a předsedy výborů. Jedná se o průběžnou zprávu, která chce vyjasnit koncepty a otestovat úroveň podpory jednotlivých ideí, které eh, byly načrtnuty. A chtěli bychom se shodnout do prosince. Objevují se v ní body, kde se shodujeme a e, popisují se oblasti, na kterých budeme muset ještě pracovat. Evropská rada udělila mandát na pokračování této práce a stanovila přesný časový harmonogram, který bude prezentován na zasedání v prosinci, tak, abychom se mohli začít posouvat vpřed oblasti všech nejdůležitějších prvků, na kterých musí e, Evropská hospodářská a finanční unie být založena. Naš nejvyšší prioritou je finanční integrace. Eh, shodli jsme se minulý červen, že eh, prolomíme ten začarovaný kruh bank a věřitelů. Chceme mít jednotný dohledový mechanismus, který bude preven, prevencí rizik a bude představovat přeshraniční nástroj pro spolupráci. Právě proto Rada chce dosáhnout rychlého postupu a chce se do 1. ledna 2013 dohodnout na přesném legislativním rámci. Jakmile bude odsouhlasen tento rámec, může tento mechanismus eh, v podstatě začít fungovat už v průběhu roku 2013. Což znamená velkou zodpovědnost pro nás, pro všechny, v tom, že tento ambiciozní harmonogram musíme splnit. Eh, nesmíme si dovolit ztratit setrvačnost. Pokud jde o eh, dohledový orgán, je potřeba zohlednit několik faktorů. Musíme jednak jasně zajistit separaci monetárních, monetární odpovědnosti Evropské centrální banky a dohledové funkce. Centrální banka musí být schopna přímo dohlížet eh, diferencovaným způsobem, což znamená, že bude využívat národní orgány pro dohledové činnosti, to a to, co do nejvyšší možné míry. Tento mechanismus bude navržen a implementován e, s ohledem na integritu jednotného trhu a finanční služby. A nakonec, mechanismus musí být inkluzivní a transparentní. Všechny eh, členské státy si mohou, se mohou svobodně rozhodnout, zda se do něj připojí. Tato otevřenost pak musí být reflektována v struktuře zprávy, příslušnými právy a závazky pro všechny. Mechanismus SSM je první a důležitý krok směrem ke kompletnímu a integrovanému rámci pro finanční sektor. Samozřejmě bude potřeba rychle přijmout i další kroky. Jeden z nich bude harmonizace národních usnesení o e, garančních, garančních rezervách, na základě čehož pak komise eh, navrhne jednotný mechanismus řešení. Jak bylo také v červnu dohodnuto, máme přímou rekapitalizaci z Evropského stabilizačního mechanismu, ovšem až jakmile bude, eh, jak bude, bude zaveden eh, stabilní mechanismus SSM. My jsme požádali Euroskupinu, aby nám vypracovala seznam potřebných kritérií. Pro stabilní hospodářskou a monetární unii potřebujeme také silnější rámec pro rozpočtovou politiku a ekonomickou hospodářskou politiku. Na obou těchto frontách jsme už dosáhli mnohého. Řeknu to takto. Pokud použijeme plně všechny naše nástroje, které máme, sixpack, eh, tupek, evropský semestr s konkrétními doporučeními pro jednotlivé členské státy, nový postup pro makroekonomickou nerovnováhu a smlouvu o stabilitě, koordinaci a správě, pak už budeme v situaci, kdy jsme provedli mnoho důležitých kroků směrem k stabilní fiskální a hospodářské unii. Nicméně, pakliže chceme garantovat dlouhodobou stabilitu, je potřeba lépe zvládat hospodářská, hospodářské problémy, hospodářské šoky a podporovat hospodářskou konvergenci. Zde se diskutovalo zejména o několika vybraných tématech mé zprávy. Dostal jsem mandát společně se svými kolegy eh, zaměřit se na ně mezi nynějškem a prosincem. Jedno z těchto opatření je to, že by jednotlivé členské státy mohly eh, vstoupit do jednotlivých eh, samostatných jakýchsi smluvních vztahů s evropskými institucemi, pokud jde o reformy, které se zavážou provést. To je reakce na eh, konkrétní doporučení Rady pro členské státy na podporu pra, eh, růstu a pracovních míst. Další možnost je příslušná fiskální kapacita pro eurozónu. Tato nová myšlenka si zaslouží jistě ještě další diskusy. Každopádně se dohodlo, že toto nesouvisí s přípravou příštího eh, víceletého finančního rámce a chci zdůraznit nesouvisí. Pro hospodářskou a monetární unii bude zásadní, aby byla legitimní a zodpovědná. Jako všeobecný princip eh, se jistě shodneme, že demokratická kontrola musí probíhat na té úrovni, kde se rozhoduje. Je důležité vy, vystavět tuto hlubší, prohloubenější hospodářskou a monetární unii na institucionálních právních základech EU a zajistit, aby byla transparentní pro e, členské státy mimo eurozónu. Jako na všech eh, běžných zasedání Evropské rady jsme chtěli strávit také určitý čas eh, vnějšími vztahy a otázku zahraniční politiky. Zde jsme se zaměřili na dvě hlavní témata. Jednak to byly vztahy s Čínou. Rozhodli jsme se podívat se na celou věc s odstupem a z dlouhodobějšího hlediska. Já jsem Evropskou radu eh, informoval o výsledcích zářijového samitu s Čínou, což bylo eh, jednání velmi pozitivní. Jak víte, tento klíčový partner eh, momentálně zažívá jedinečnou změnu svého vedení. My jsme se snažili konstruktivně diskutovat s tímto novým vedením. Vysíláme Pekingu stále stejná sdělení, jak ta pozitivní, tak ta negativnější. A to na všech úrovních. Čína navrhla balíček pro opatření pro budoucí spolupráci EU-Čína. My budeme reagovat stejným způsobem vlastními návrhy. E, k této otázce se vrátíme v přípravách na příští, e, příští summit, který proběhne na podzim 2013 v Číně. Za druhé jsme hovořili o krizových oblastech ve světě, o Sýrii, Iránu a Mali. To bylo vlastně poprvé, kdy jsme na Evropské radě řešili situaci v Mali. Situace v této oblasti má bezpečnostní, humanitární a regionální dopad. Mohlo by se také jednat o riziko pro naši společnost a pro naši vlastní bezpečnost. Evropská unie proto podporuje mezinárodní snahu vedenou OSN o stabilizaci této situace. Rozhodli jsme se urychlit naši vlastní plánovací fázi pro Eh, možnou eh, operaci eh, pro zprávu vojenské krize a chceme podpořit i mezinárodní vojenské jednotky, které budou do, do této oblasti vyslány v souvislosti s usnesením Rady bezpečnosti OSM číslo 2071. Na závěr chci říci, že summit byl velmi pozitivní. Je dobře, že budeme mít mechanismus SSM teď a pro rok 2013. Do prosince se zaměříme na možnosti posílení hospodářské a monetární unie. Nejdůležitější složka však pro nás je obnovení důvěry pro eurozónu. Děkuji vám za pozornost. Děkuji mnohokrát panu Van Rompojovi a za komisi má nyní slovo pan předseda Barroso. Pane předsedo, pane předsedo Evropské rady, dámy a pánové, E, e, Evropská rada minulý týden to byla jedna ze série tří na podzim. Cílem je přijmout rozhodnutí, která budou mít významný dopad na krátkodobou stabilitu i na dlouhodobé cíle. Za prvé e, je třeba zajistit růst a pracovní místa, to dohoda tedy z června, a protože ale řada států ještě prochází recesí a je zde Další riziko, že se podkope sociální soudržnost, je zde těžká situace, ve které se ocitají naši spoluobčané, tak je to proto eh, především ukázka naší politické vůle, že, se nám, eh, že nám jde o spravedlivost a protože občané dělají velké oběti vzhledem k situaci, která vyplývá z přehnané zadluženosti veřejného sektoru a i z nezodpovědného finančního chování soukromého sektoru. Proto musíme dát občanům naději, realistické vyhlídky v tom, že růst a zaměstnanost se vrátí a že ti, nej, ti nejvíce sociálně znevýhodnění nebudou trpět. Komise předkládá celou řadu návrhů, aby podpořila tento růst, ale eh, realita je taková, že hm, tato dohoda, tento kompakt obsahuje eh, eh, celou řadu návrhů ve výši 22 miliard euro a ještě to nebylo naplněno. A ukázalo se, že to nestačí. Šéfové vlád dostali detailní zprávu kde existuje problémy, co se blokuje a jaké další kroky je třeba přijmout, je nejvyšší čas, abychom eh, převedli naše návrhy v realitu. Pár příkladů. Eh, v příštích dvou měsících se musíme dohodnout o eh, rizikovém kapitálu, venture capital, o řešení sporů, a je třeba i ale urychlit další jednání o dalších návrzích, které jsou nezbytné pro růst a spravedlivost na jednotném trhu. Reforma veřejných zakázek, eh, zdanění eh, úspor, potom i mandát pro dohody se třetími zeměmi, eh, profesní kvalifikace, elektronický podpis, je třeba politicky tlačit ve všech těchto oblastech. A e, i apelujeme na vlády, aby udělali maximum, aby se růst stal realitou a e, aby tedy nesli svou odpovědnost a i přijímali legislativu, která je k tomuto nezbytná chceme ukázat našim občanům, že Evropa eh, eh, se snaží o růst a pracovní místa. Když jde o růst, tak je jasné, že i finanční sektor musí přispět k oživení ekonomiky. Já vítám především nedávný pokrok eh, s jednáním o daní z finančních transakcí. Nyní máme deset členských států, které požádali formálně a dnes odpoledne Komise předloží návrh rozhodnutí rady, kde se povolí tzv. posílená spolupráce. To bude vlastně první krok v tomto procesu. Také i předložíme akční plán o e, daňových podvodech, o daňových únicích, o daňových rájích a to do konce tohoto roku. Také vám potvrzuji, že po e, přijetí balíčku zaměstnanosti, tak do konce roku komise mm, předloží e, takový záruční režim, tak aby lidé, kteří mají malé formální vzdělání, kteří jsou čtyři měsíce nezaměstnaní, tak aby eh, mohli pokračovat eh, ve vzdělávání, třeba v učení, v učebních oborech. A to bude financováno Evropským sociálním fondem. Také i eh, předložíme rámec, kvalitativní rámec pro oblast vzdělávání, odborného vzdělávání. Jde nám o to, abychom nepřišli o celou generaci mladých v Evropě. Dámy a pánové, nejde pouze o tu eh, dohodu o růstu a zaměstnanosti, kterou je třeba převést v realitu, ale do konce roku je třeba, abychom se dohodli o, o jednotném bankovním dohledu pro banky, což je předpoklad i pro eh, rekapitalizaci bank a pro evropský stabilizační mechanismus. Eh, tím, že se dohodneme na tomto, ta Evropská unie bude mít vynikající příležitost znovu nastavit důvěru, bude moci přijímat těžká rozhodnutí v dobách krize, bude k tomu mít administrativní kapacitu a Nesmíme tedy minout tuto příležitost a je třeba mít v jedné věci jasno. Dosažení dohody na této věci je předpokladem, pokud chceme být důvěryhodní, důvěryhodní eh, v naší měnové ekonomické unii. Teď eh, pokud jde o ten jednotný mm, mechanismus dohledu pro banky SSM, tak zde Evropská rada potvrdila, Eh, řadu klíčových principů, na kterých stojí návrh komise a to zahrnuje například být co možná nejvíce otevření všem členským státům, které chtějí se zapojit do tohoto mechanismu, jak jsme řekli, opakovali. My tedy nechceme nové zdi v Evropě mezi členskými státy a za druhé eh, eh, zodpovědnost eh, za přijímaná rozhodnutí, což pro komisi znamená zodpovídat se tomuto parlamentu a zachovat integritu a rovné podmínky na jednotném trhu. Také znamená to i pověřit centrální banku úkolem eh, pro, provádět obezřetnostní dohlad, s tím, že parlament bude intervenovat, pokud se ukáže, že eh, zde mm, eh, mm, je problém tedy s oddělením mm, této funkce dohody, dohledu od funkce měnové. A dále je třeba, aby abychom se na tomto všem dohodli do konce tohoto roku, tedy aby vlády se na to dohodly a já doufám, že vlády budou respektovat závazek, který na sebe vzali. Nesmíme zapomínat, zapomínat, proč jsme zde. My musíme posílit naši odpověď na krizi. Musíme definitivně prolomit negativní propojení mezi bankovním zadlužením a zadlužením státu. A to je naléhavé. Proto komise předložila na stůl svůj návrh jednotný eh, mechanismus dozoru dá jasný signál našim občanům, našim mezinárodním partnerům i investorům obecně. Evropská rada také eh, vysvětlila potřebu rychlého přijetí eh, úpravy o harmonizaci rámce pojištění bankovních vkladů. také vyzvala k rychlému uzavření jednotné knihy pravidel o e, bankovní e, vybavenosti prostředky. To vše e, je rozhodující v nadcházejících týdnech, abychom se rychle posunuli vpřed. Pane předsedo, vážení členové, než se podívám na další dlouhodobější prvky EMU, dovolte, abych zdůraznil nutnost tupeku. Koordinace eh, eh, národních rozpočtů je eh, důležitým pilířem naší krizové reakce. Je v zájmu Evropského parlamentu, abychom zapojili co nejvíc prvků fiskálního paktu do komunitární metody a to také činíme s pomocí dvojpeku. E, nyní, kdy e, členské státy a také komise e, se vstoupily na proces, který zahrnuje také posílení EMU a solidaritu, myslím, že se shodneme na tom, aby Tupek postupoval dále a se rozvíjel dále. Souvisí to s prohlubováním Evropské měnové unie. Pokud jde o toto prohlubování, šéfové státu a vlád se také hlouběji podívali na, eh, před, na předběžnou zprávu předloženou radou mnou i eh, předsedou eh, Centrální banky a euroskupiny. A také parlament k tomu výrazně přispěl. Další kroky. Já jsem již informoval v uplynulém měsíci parlamentu, že předložíme návrh EMU před prosincovou stavebnou radou a e, tam navrhneme e, e, naše pojetí stavebních prvků prohloubené Evropské měnové unie. Pane předsedo, dámy a pánové, dovolte, abych se ještě zmínil o fiskální kapacitě ekonomické měnové unie. Jak jsem již uvedl před tímto parlamentem ve zprávě o stavu unie, musíme rozvinout Eh, dobrou eh, zprávou věcí eh, veřejných, respektive společenství, která půjde ruku v ruce s fiskální kapacitou. To nám umožní přijmout přísnější rámec pro implementaci klíčových politik, zejména v oblasti eura, což je velmi důležité pro zabránění nerovnovážnosti. Už jsme tak učinili například s pomocí Sixpacku a doporučení národním státům. Musíme ještě přidat v dalších eh, krocích a eh, pobídkách, tak aby ekonomická měnová unie byla skutečně udržitelná. Jedna myšlenka například spočívá v dohodách mezi členskými státy a komisí. Takovéto dohody by podepřely eh, závazky v rámci doporučení národním státům s podporou jejich realizace. Musíme mít jasno v tom, že to nemá nic společného s eh, rozhodnutím o dalším finančním, víceletém finančním rámci, který doufejme bude přijat v nadcházejících týdnech. Eh, chci poděkovat parlamentu parlamentu za spolupráci a podporu ve všech těchto otázkách. Je velmi důležité, aby Evropský parlament byl zapojen do eh, všech fází tohoto procesu. My vytváříme nový systém, kde více rozhodnutí bude přijímáno na evropské úrovni a budeme muset skládat více účtů na úrovni, kde budeme eh, přijímat rozhodnutí, se budeme muset tedy eh, řídit těsnou spolupráci a musíme také zajistit, že více demokracie znamená i více transparentnosti a nikoli eh, více komplexnosti. Již nyní máme velmi komplikovaný systém rozhodování v EU, ehm, eh, rozšiřování institucí, mechanismů a eh, procesu učiní Evropu těžkopádnější a to ehm, samozřejmě není vítané našimi občany v době, kdy musíme být úderní. My musíme sázet na stávajícím institucionálním a právním rámci, vycházejícím z Eh, smluv společenství. Musíme prohloubit eh, integraci eurozóny, co by eh, základu naší měny. Musíme zajistit konvergenci mezi stávajícími a budoucími členy eurozóny a musíme samozřejmě respektovat integritu politik prosazovaných na úrovni 27 členských států, zejména integritu jednotného trhu. Pane předsedo, dámy a pánové, naše úkoly jsou jasné, ale nesmíme zapomínat, že nad rámec eh, eh, paktu růstu a dalších máme ještě celou řadu dalších odpovědností. Mám na mysli zejména MFF. Eh, nyní očekávám, že ty vlády, které vždy hovoří o nutnosti investic na podporu růstu a zaměstnanosti, že přispějí i svým dílem k rozvoji tohoto instrumentu na národní, respektive evropské úrovni. Mám na na mysli mezinárodní multi, multi víceletý finanční rámec. A v průběhu toho vyšleme velmi silné poselství týkající se Řecka na úrovni eurozóny. Vítám závěry tohoto zasedání, když jsme řekli, a cituji, že očekáváme, že Řecko bude považovat v reformách rozpočtové politiky a v úsilí o implementaci programu. Je to nezbytné k tomu, abychom docílili více konkurenceschopného soukromého sektoru a také účinného veřejného sektoru. A tyto podmínky umožní Řecku znovu obnovit růst a to e, zajistí jeho budoucnost v eurozóně. Myslím, že je nesmírně e, důležité, že to vlády vyjádřily a že byla vyjádřena také ochotnost a závazek udržet eh, Řecko v eurozóně. A konečně, Evropská rada hovořila o eh, externí dimenzi našich kroků, zaměřili jsme se na naši strategické partnery, včetně Číny a potřebu proaktivní politiku ve vztahu k obchodu. Je nesmírně důležité, aby Evropa hájila své zájmy v tomto globalizujícím se světě. Ale otevřenost je klíčovým prvkem k tomu, abychom řešili výzvy a čelili výzvám růstu. A nesmíme si nechat uniknout příležitosti k další liberalizaci obchodu. Vážení dámy a pánové, v době, kdy mnozí naši poslanci, eh, občané mají pochybnosti o našich schopnostech čelit těmto výzvám, musí jsme dostali velmi jasné poselství prostřednictvím Nobelovy ceny za mír a to, že svět potřebuje silnější Evropskou unii. Je bylo opravdu eh, velkou poctou dostat toto ocenění toho, toho, co se děje na tomto kontinentu, kdy Evropská unie a společenství, které nám za 60 let tolik eh, nového přinesly, ale musíme také ukázat tu každodenní odvahu eh, udělat to, co je třeba, přijmout rozhodnutí, která je třeba přijmout tím, že prohloubíme sjednocování Evropské unie směrem k politické unii, musíme společně e, zajistit, aby Nobelova cena nebyla udělena jenom nějaké myšlence minulosti, ale projektu budoucnosti. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám mnohokrát, pane Baroso. Nyní zahojí rozpravu za politické skupiny. Hovoří nejprve za Evropskou stranu lidovou pan Doul. Pane předsedo parlamentu, pane předsedo komise, pane předsedo rady, drazí kolegové. Z povahy jsem optimistou ale zároveň také realistou. Je třeba postupovat konkrétně na základě faktů. A je třeba uvědomit si, že to, co jsme všechno vykonali za 60 let a dospěli jsme až sem, eh, a cena Nobelova cena za mír, to je vlastně odměna za to a ocenění toho, co jsme vykonali za poslední 60 let. Já věřím v Evropu, věřím v komunitární metodu, věřím v přidanou hodnotu Evropské unie díky této společné politice, ale věřím také v evropské investice díky našemu rozpočtu, který každoročně dává několik set miliard euro do jeho ekonomiky a to je málo. Evropa potřebuje ctižádostivou politiku politiku. Politiku, která nám pomůže znovu obnovit růst. Abychom mohli realizovat tuto politiku, potřebujeme ambiciózní rozpočet a myslím si, že diskuze mezi námi to velice dobře ukázala. Proto volám po odpovědnosti všech. Je třeba mít takový finanční rámec, který bude na výši našich ambic a je třeba dospět k dohodě do konce roku, chceme-li být věrohodní vůči veřejnosti, pane předsedo. Evropská rada z minulého týdne summit dal rámec další etapě Evropské hospodářské a měnové unie. Naše krize je ekonomická krize, ale je třeba, abychom respektovali naše závazky a pravidla, která jsme si stanovili my sami. My jsme se chopili naší odpovědnosti zde v této sněmovně a e, e, projednávali jsme nezbytné nástroje, e, které nám pomohou pro to, aby překonali krizi, ale musí musí být aplikovány. Eh, například ten two-pack, o kterém budeme hlasovat dnes. Drazí kolegové, tváří v tvář této krizi nesmíme ponechat stranou legislativní dílo. Podívejme se zejména na bankovní sektor, kde jsou všichni velice pozorní. Rada chce ustanovit bankovní dozor a je to nesmírně důležité pro naši ekonomiku, protože nejmenší selhání banky může znamenat rozkotání celého systému. Pakliže se banky považují za příliš velké, aby udělali bankrok, žádná banka není příliš malá na to, aby podléhala kontrole. My jsme přesvědčeni. Občané, podniky i banky samotné potřebují mít důvěru v náš finanční systém. Evropská strana lidová se angažuje proto, aby učinila všechno, aby eh, vyšla co nejdříve z této krize a myslíme si, že tomu pomůže Evropská unie, protože se domníváme, že Evropa je řešení. Jednotný trh je naším úspěchem, ale aby tento úspěch měl trvalou udržitelnost a trvalou hodnotu, je třeba přimět šáf, šéfy státu a vlád, aby dostáli všem dohodám a závazkům týkající se jednotného trhu a také jednotného digitálního trhu, protože když se to neučiní, budeme ztrácet každoročně miliardu eur. Eh, Evropa, vážení kolegové, je na dobré cestě. Někteří pochybují o kompetenci a chtějí redukovat Evropu na pouhou výměnu zboží, ale Evropa je daleko více než to. A poté, co byly podepsány římské dohody otci zakladateli, Evropa, Evropská unie se stala symbolem míry a prosperity. A to prokazuje také udělení Nobelovy ceny za mír. Naše akce do budoucna musí posílit hospodářskou sílu trhu, ale solidarita musí pokračovat také proto, aby přinesla nové hodnoty Evropě. A nad to, pane předsedo rady, je třeba, a už jsem to říkal vícekrát zde v této sněmovně, v tomto sále, je třeba činit rozhodnutí. A když dojde k rozhodnutí, jistě se vloudí sem tam chybička, ale to nejhorší je během krize příliš čekat. Příliš čekat, to znamená ztrátu miliard, které potom tíží bedra našich občanů. A proto vás vyzývám k tomu, abyste dospěli k dokončení rozpočtu do konce tohoto roku, abychom vyslali dobrý signál signál trhu i e, naší veřejnosti. Přeji vám odvahu a proto, abyste mohli završit tento úkol, abychom o tom mohli hovořit na našem zasedání v prosinci. Děkuji. Děkuji za frakci socialistů a demokratů. Má nyní slovo pan Svoboda. Děkuji, pane předsedo. Pane předsedo, pane Van Rompuy, chci začít tím, eh, čím jste začal i vy, totiž eh, otázkou Evropské centrální banky a eh, rovného postavení mužů a žen. Pokud jde o obsahovou náplň pana Neše, to mě zklamalo, ale zklamalo mě i, zklamal mě i váš postoj. To mi, pane Van Rompuy, nestačí. Nejsme ochotní akceptovat eh, vaše výmluvy a okolky. E, já e, jsem věřil, že se dostaneme e, ku předu a předseda parlamentu také vybudoval most a vše, co řeknete o rovném postavení mužů a žen je, nemáme toho ještě dost. My nepotřebujeme popis situace, ale příslip, jak se budeme, jak budeme pokračovat dále a to jste neučinil, to mi je velmi líto. Dovolte nyní několik slov na adresu rady. Já se domnívám, že výsledek byl vlažný. Nechci říci, že byl přímo negativní, ale chyběla mu substance, například pakt růstu. Ehm, nemusíme se scházet v 27, abychom zjistili, že eh, pakt ještě eh, nepůsobí. Ehm, země musí eh, se spolupodílet na to, aby působil. A problém ehm, růstu nespočívá pouze v paktu růstu. Je mi líto, že dnes nemůžeme diskutovat hlouběji o tom, proč komise a většina rady stále ještě neakceptují to, co Světová banka zjistila a že vaše propočty jsou nesprávné a že politika, kterou prosazujeme, vede eh, do recese. Eh, bohužel mnozí z nás eh, této diskusi zabránili. Nejde, nejde, pou, nejde pouze o politiku, respektive o pakt růstu, ale o politiku růstu. Musíte konečně se vydat na cestu politiky, která bude podporovat růst. Nevidíte, že narůstající nezaměstnost jde ruku v ruce s odmítáním či skepsí vůči Evropě. To máme, to je problém, který eh, dnes eh, máme. Madame eh, Merkel a pan Schäuble mají plná ústa Evropy, a, ale problémy dneška řešit nechtějí. I na bankovní unii vidíme, jak důležité bylo, aby François Hollande řekl, že potřebujeme bankovní unii nyní anebo poměrně brzy. To není pouze um, otázka mezi Německem a Francií, je to otázka mezi dvěma různými koncepcemi. Jedna koncepce praví, že institucionální otázky jsou důležité, budeme přemýšlet o konventu, který svoláme zanedlouho, možná již v prosinci, anebo budeme přemýšlet o super komisaři, ale že byste přemýšleli o sociálních problémech, které politika vytváří, financí to nechcete, ani o problémech eh, ve Španělsku nebo v Irsku s rekapitalizací bank, to také nechcete. Já vám mohu říci pouze jedno, my sociální demokraté ani Španělsko, ani Irsko nenecháme na holičkách, budeme mm, bojovat eh, za to, aby bankovní unie eh, vznikla zanedlouho, aby se v rámci EMU došlo k rekapitalizaci a proto tato zdržovací taktika bude nadále narážet na odpor. Důležité důkladné porady ano, ale brzy španělské řešení, protože my nechceme, aby e, mizerie ve Španělsku přeskočila i do jiných zemí. E, to je pro nás zcela nepřijatelné. A ještě jednou k sociální otázce. Pane Van Rompuy, my potřebujeme tento pátý sektor, pátý pilíř pro sociální otázky. Je to naprosto nezbytné. E, nemůžeme akceptovat, aby sociální otázka byla pouze odbývá na několika větami, když pan Barroso řekl na tiskové konferenci, ano, vidíme sociální bídu. Ano, nejde o to konstatovat, stav, jaký je stav věcí, ale změnit věci a bojovat za sociální Evropu. To je to, co potřebujeme. My jsme velmi hrdí na, nos, na e, Nobelovu cenu e, i jako frakce, ale E, my jsme si ještě nezasloužili Nobelovu cenu za sociální smír uvnitř a to si musíme zasloužit. Když získáme pak Nobelovu cenu za to, pak budu spokojen, že se nám to v Evropě podařilo, ale ještě se nám to nepodařilo. Naopak, mnoha opatření přijímaná dnes e, se ubírá opačným směrem. A ještě něco na adresu pana Kemera. On chce chce eh, eh, pana Camerona. On eh, chce vetovat rozpočet. Jestliže chcete, pane Camerone, vetovat rozpočet, pak bude rozpočet existovat i dále totiž rozpočet eh, na rok 2012. Já budu velmi rád, když pan Cameron to udělá, protože tím ukáže, že nemá zájem o Evropu a ještě dále vrhne eh, zpět eh, země jako Polsko a tak dále. Dobře, když pan Cameron nechce, pak bude rozpočet 2012 základem budoucích rozpočtů. A pane Kellenene, to byste měl vyřídit panu Cameronovi. A ještě jedna věc pan Cameron se stále více stahuje z Evropy, ale chce se do všeho míchat. Tady eh, se musí ale eh, Velká Británie rozhodnout. Jestliže nechtějí mít s Evropou nic společného, eh, tak prosím, ale pak se nemůžou neustále vměšovat do dění uvnitř Evropy. To je, myslím, zásada, které, kterou by měl pochopit i pan Cameron. Děkuji. Děkuji mnohokrát a slovo má není za liberále demokraty pan Verhofstadt. Ano, pane předsedo. A dovolte mi v první řadě přivítat rozhodnutí o bankovní unii, které padlo na Evropské radě. Ovšem já jsem měl za to, že to bylo rozhodnuté už v červnu, ale dobře. Lepší, aby rozhodla Evropská rada dvakrát to samé, než aby nerozhodla nic. I tak jsem rád, že Rada konečně souhlasí s postojem Evropského parlamentu a komise. My jsme od začátku říkali, že to musí platit pro všechny banky. Bylo absurdní mít dohled pouze nad některými bankami. A moje druhá připomínka se váží k tomu, co řekl pan kolega Svoboda, k tomu časovému harmonogramu tam jsem méně pozitivní, protože eh, tento časový plán je navázan na co? Na volební kalendář Německa. A mně připadá nezodpovědné, že musíme nejprve devět měsíců čekat, než začneme implementovat něco, co je schváleno už do konce roku. Devět měsíců čekat na co? na výsledek voleb v Německu. To je ta takzvaná mezivládní metoda, pokud po každé musíte čekat na to, jak se rozhodne ve volbách ve Francii, v Itálii a teď v Německu, tak nic jiného potom, eh, na nic jiného už čas nezbyde. A eh, dále, myslím si, že v tom dokumentu je řada dobrých myšlenek. Jsou tam ovšem také některé problematické eh, otázky, například těch soukromých smluv, já myslím, že eh, na základě smluv mezi členskými státy a evropskými institucemi, to ne, to není možné. Potřebujeme společné politiky, potřebujeme závaznou, eh, závaznou legislativu. A pak je tady otázka eh, společného ručení dluhu. Pane Baroso, já každý měsíc zas a znovu opakuje a táži se vás, kde je váš návrh na záchranný fond a na e, zahájení evropského dluhopisového trhu, protože dobře víte, že je to jediný způsob, jak snížit úrokové sazby v Evropě. Podívejte se na Slovensko. Tam je méně než 16 méně než 60% eh, z veřejného zadlužení. A, při, t- a e, jejich rozpočet je vyvážený tak říká, ale přitom platí 6%, 6% úrok, protože je to prostě malý trh a nikdo nemá žádný zájem. Ale každopádně jediným řešením je tedy takovéto společné rušení eh, dluhu. A pokud není žádný návrh týkající se záchranného fondu, tak nebudeme, eh, neschválíme ani tupek. A to tež se váže k návrhu pana Šobleho. On říká, že chce jakéhosi superkomisaře pro hospodářské záležitosti. My to, já sice tento návrh podporuji, ale podmínečně, pokud nebude žádný návrh týkající se společného ručení dluhu, tak e, nějaký aspoň první krok k tomu, tak to nepodpoříme. Proč? Protože víme, že je to jediné řešení na skoncování s touto krizí spolu s dalšími opatřeními. A dále něco úplně jiného, pane předsedo. A to je Sýrie. Já myslím, že nastal čas, aby Evropská rada něco udělala. Ten, kdo získá Nobelovu cenu míru by měl něco udělat. Víme, co se v Sýrii děje. Potřebujeme co nejrychleji ustavit bezletovou zónu nad Sýrií, tak, aby si Assad nemohl dělat, co se mu zlíbí, aby používal své letectvo k masakrům civilního obyvatelstva. Začíná, ale po se začíná podobat stále více drážďanům. Eh, den, denno denně se tam bombarduje. Ta, a mně se zdá skandální, že ani Evropská rada, ani nikdo jiný nic nedělá spolu s mezinárodním společenstvím. Děkuji mnohokrát, pane Verhofštate. A slovo má za frakci zelených paní Harms. Vážení pánové předsedové, vážené kolegyně, vážení kolegové, nejprve v záležitostech žen Evropské unie. Odtud chci srdečně poblahopřát paní Redingové. Domnívám se, že se svým návrhem na kvóty eh, je správně a odtud všechny kolegyně komisařky v Evropské komise. Myslím si, že každá žena, která dnes eh, již získala určitou moc a vliv Evropské unie, by si měla uvědomit, že to je na jedné straně uh, díky její kvalifikaci a díky jejím znalostem, ale zároveň také díky tomu, že jiné ženy E, prosadili takové nástroje, jako jsou kvóty. A toto povědomí by mělo se trvat v hlavách všech těch, kteří rozhodují jako ženské členky v komisi a měli by se přitře- přičlenit k paní Redingové. Pane Baroso, od vás očekávám pozitivní iniciativu týkající se role Evropské komise a že to prostě nepromeškáte, že paní Redingovou podpoříte. V záležitosti Merš, to je tedy škoda, že že najednou pan Merš eh, jakoby podkopával iniciativu paní Redingové. My jako naše frakce se rozhodně po to nepodepíšeme. Pane Van Rompuy, možná, že vám to stačí, eh, že budoucnost žen v Evropské centrální bance začne po roce 2018. Nám ovšem tato informace o této budoucnosti nestačí. My chceme dnes ženu v centru dění Evropské centrální banky a rozhodně se vámi nenecháme uchlácholit. Dámy a pánové, Nobelova cena za mír to tady se objevila tak jaksi na okraji debaty a já jsem si kladla otázku, zda jsem se snad eh, nespletla, eh, když jsem se dozvěděla o tomto rozhodnutí ze severu Evropy, byla jsem skutečně hluboce dojata. Eh, a považovala jsem to takřka, takřka osobně jako evropská politička za neočakované vyznání lásky vůči tomuto evropskému projektu a poté jsem samozřejmě e, měla daleko jiná očekávání na summit. No, my jsme si mysleli, že tam dojde k si teflonovému povrstvení. Co se tam stalo? Moment, kde byl ten moment na chviličku zadržet dech a uvědomit si tu hodnotu e, a odvahu k dalšímu uvažování o Evropské unii, protože to je pro mě vlastně základní signál udělení této Nobelovy ceny. Na chvilku se zastavit a uvědomit si, co již se všechno dosáhlo a co to pro nás znamená, co můžeme ještě společně dokázat. Eh, pane Van Rompuy, vy jste si dal více času v záležitostech bankovní unie, si toho se můžete dovolit, protože Evropská centrální banka pod panem Dragim, tak již kdysi před panem Trišem, si kupovala čas my jsme konstatovali, že toto prostě z akutních požadavků najednou propadlo do chronické choroby, ale prosím, nenechte si příliš mnoho času. A tak, jak jste to zase udělal ve svém projevu, eh, nezůstávejte jenom u proklamací. Já si myslím, že koncem prosince nes, nemůže mít eh, an, po právní obrysy, jasné právní obrysy, pouze bankovní dohled, ale i další projekty, o kterým se vlastně vůbec nehovoří. A sice, že musí stát dva ty další pilíře, a sice zajištění vkladů a také možnost eh, kontrolovat banky v Evropské unii a eventuálně je likvidovat. To znamená, zbývá vám hodně práce až do konce prosince. A eh, ráda bych se chopila něčeho, co řekl pan Svoboda. Pane Van Rompuy, vy jste řekl, všechno bude lepší. No, dobrá. Buď čtete jiné statistiky než já, ale v tom případě by bylo pěkné, kdybychom si je vyměnili navzájem. Já e, mám e, čísla od Mezinárodního měnového fondu a Evropské centrální banky, že pouze agresivní politika úspor nic nezlepší, ani nezlepší státní rozpočty. Máme vyšší deficity v krizových státech a máme e, pokulhávající e, rozvoj nejenom ekonomiky, nejenom v těchto státech. A nezaměstnanost zejména mezi mládeží a když toto víme, tak mi přijde, že když vidím další zveřejnění Mezinárodního měnového fondu, že je možné ozdravit veřejné finance jedině ho ekonomickým zotavením, no to si myslím, že to nemůže vyřešit tento úkol. Ukazuje to, jaké deficity ve stávající politice ještě jsou. Zotavení konjunktury se může udát pouze díky lepší politice růstu. A to jsem tedy zvědavá, co teď přijde to, co říká pan Tajani a pan Oettinger, to jsem spíš viděla jako hrozby. Evropa 2020 to zřejmě u nich bylo naprosto mimo eh, dodatečné ekonomické zotavení v konceptech hospodářských, tak jak je představili tito dva pánové, to si tedy nedovedu představit. Dámy a pánové, a na závěr, prezident Hollande a paní kancléřka Merklová Eh, po samitu si všichni kladli otázku, kdo z nich dvou vlastně vyhrál. Eh, pakliže chceme mít účet za to, že Nobelova cena míru nebyla udělena spravedlivě a že se snad vyslovil nebo přeřekl výbor, který vyslovuje udělování cen, je třeba, aby tato prohloubená Evropská unie byla tažena oběma těmito představiteli. Paní Merkelová musí dlouho před volbami chodit do veřejnosti a říkat, proč a co je třeba udělat a pan Oland musí předstoupit před publikum a musí říci, proč také Francie musí dát část své suverenity do Bruselu. Děkuji vám mnohokrát za pozornost. Paní Sinclair, prosím. Děkuji, pane předsedo. Jenom eh, se chci zeptat, můžeme překračovat o dvě minuty náš řečnický čas, jenom eh, v, zájmci, v zájmu férovosti. Slovo má nyní pan Kellenen za ECR. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Takže se v z té Evropské rady vzešly některé dobré věci, podpora jednotného trhu, podpora eh, eh, otevřenosti eh, v obchodu a to všechno byly dobré věci, ale potřebujeme více konkrétních kroků. Všechny tyto iniciativy podpoříme, pane Barroso, pokud jde o pokrok těchto iniciativ, ale pokud jde o hlavní téma diskuze, to znamená krize eura, tak tam summit opět selhal. Pane Van Rompuy, vy i pan Barroso jste eh, tady hovořili i po předchozím samitu v červnu. Hovořili jste o, o vyvážení solidarity a zodpovědnosti. Tehdy jste říkali, že ty výsledky jsou značné a že se tím Evropa posunula o několik kroků blíže k oživení. Ale jak se přiblížilo léto, tak se ukázalo, že některé členské státy eh, trošku váhají s tím, co vlastně schválili a eh, na, naopak došlo k velkým skokům zpět. A jediným významem toho původního summitu bylo, že to byl prostě, že to byla další promarněná příležitost. A to o, eh, okno příležitosti, které se otevřelo kroky Evropské centrální banky na uklidnění trhu, se propáslo a eh, je tomu tak dodnes. A ať budeme cokoliv říkat ohledně harmonogramu k mechanismu dohledu vzájemné podpoře, nemůže zakrýt skutečnost, že tento summit jen ustoupil od toho, co se dohodlo tehdy. Já sympatizuji jak se Středomořím, tak se Severní Evropou, ale tak toto nemůže dál pokračovat tato patová situace, kdy eh, jedna strana není ochotná odevzdat eh, svrchovanost nad rozpočtem a druhá strana není ochotná vydat žádné prostředky. Teď se zdá, že není žádná šance pokročit k řešení krize až do německých voleb, jak to řekl pan Frhonstadt. A problém je problém nedostatku vedení. Podívejme se na příklad, který byl zazněl v této debatě. Když Evropská unie dostala tu slavnou Nobelovu cenu, okamžitě se začali lidé hádat, kdo ji převezme, kdo pronese řeč, kdo bude hovořit eh, u příležitosti večeře. Já jsem přitom pomýšlel na všechny ty vedoucí představitelé organizace, kteří si opravdu zaslouží tuto cenu za to, že přispěli k míru v Evropě tím, že se tak pevně drželi v průběhu eh, studené války, když jsme čelili Sovětskému svazu. Generál eh, De Gaulle, generál, prezident Reagan, premiérka Tečrova, Jan Pavel II. A e, toto všichni jsou lidé, kteří, a jsou tu ještě mnozí další, kteří by mohli být připojeni k tomuto seznamu. Ti všichni mají jedno společné, že mají e, kuráž, politickou kuráž, přijímat rizika a dělat oběti pro to, čemu věří. Jaký smutný kontrast oproti současné Evropě, kde těžká rozhodnutí se odkládají, e, časové harmonogramy jsou předmětem prodlev a je eh, tedy poněkud rozčarováním. A když si uvědomíme, že tato eh, cena byla udělena ne proto, že se nám daří čelit této krizi, ale protože se nám to nedaří. To není poblahopřání Evropě, ale je to jakýsi akt charity. Tato cena nebyla udělena Evropě, protože se jí dobře daří, ale protože Evropa je slabá, protože se jí naopak daří špatně. A to bylo řečeno i v tom eh, prohlášení, takže když si to dobře přečtete, takže odložme teď toto, eh, ty, ty, tyto eh, řeči a místo toho přijměme ta jasná rozhodnutí, která jsou teď potřeba k tomu, abychom evropský projekt znovu dali do chodu. Slovo má nyní paní Cima za sjednocenou levici. Pánové, napřed chci poděkovat paní Rebece Harms a také eh, eh, Ekonu, že včera večer eh, bylo učiněno rozhodnutí vyslovit doporučení aby tento týden pan Merš zvolen nebyl. Považuji to za správné a také za signál, eh, který eh, doufejme získá většinovou podporu Evropského parlamentu v mm, příhodné chvíli, protože se domnívám, že eh, by to byl skutečně naprosto nesprávný signál vysvětlovat nám, že tato Evropa bude nadále vedena pouze muži a v konečném důsledku tím také signalizovat, že vše, co Eh, je potřebné eh, v nejrůznějších oblastech Evropy, abychom eh, zajistili sociální soudržnost, je řízeno pouze muži. A chci přitom říci, že mnohé běží špatně, ne všechno, ale mnohé. I poslední výsledky samitu tomu naznaču, naznaču, to naznačují. Na závěr bylo řečeno, že k mikrofonu přistoupí dva vítězové a, a ti budou rituálně opakovat, že nikdo Eh, eh, neprohrál, ale ano, prohráli lidé v Evropské unii, protože se opět hraje na čas. Opět se nepamatuje na to, že je eh, na místě přijmout korektury evropské politiky. A mm, hned se dostanu k příkladu politiky zaměstnanosti. Není možné, aby ve svých doporučeních nebo usneseních rady bylo uvedeno, že v konečném důsledku jde o mm, programy přizpůsobení se strukturálním fondům, když jde o financování paktu růstu a zaměstnanosti. To um, eh, znamená, že vy spochybňujete 25% eh, podíl EFS eh, e Evropského sociálního fondu a spochybňujete také to, že Evropská platforma by měla být rozvíjena v boji proti bídě a vyčlenování a že jde vlastně o kapitulaci vůči boji proti chudobě 120 milionů lidí lidí. A pak říkáte také, že Nobelovu cenu si Evropa zasloužila. To není možné. Jaké signály měl eh, summit vyslat? Za prvé, eh, pochopení, že politika úspor nevede automaticky většímu růstu. A pokud jde o Mezinárodní měnový fond, to měla Evropská unie učinit již dávno. Uznat, že tato politika vedla k tomu, že mm, eh, statisíce lidí navíc se ocitli v bídě a sociálním vyčlenění. My nepotřebujeme nedok- demokratický fiskální pakt, který podkopává práva národních parlamentů a Evropského parlamentu. Potřebujeme solidární pakt, takový, eh, který 99% eh, lidí eh, pomůže. Potřebujeme udržitelný růst spravedlivé přerozdělování a e, sankce vůči e, těm, e, kteří způsobují krizi. A pohledněte do Řecka. Poslední tranče se týká 600 milionů eur, které mají být využity na umožování veřejného dluhu. To znamená, že 300 miliard je určeno pouze bankám, nebo 30 miliard pouze bankám. To tež platí pro Portugalsko pouze eh, nepatrná část je určena eh, pro rozpočet. To není přece vyvážené a to je nutno změnit. Eh, to požadujeme. Časový plán a cestovní mapa pro bankovní unii je tady přece pouze drobný moment. Musíme uznat, že jde pouze o to, zabránit roztříštěnosti národních bank. Vy nehovoříte o těch doplňujících eh, rolích, eh, které by mohla hrát Evropská centrální banka a tak dále. Napravte tento postoj a přístup mm, obraťte jej a pak budeme moci hovořit o tom, že Evropská unie si oprávněně zasloužila Nobelovu cenu. Děkuji pan Fereč za frakci EFD. Pane Van Rompuy, když jste se tu poprvé objevil, v, té trošku, v tom trošku drahém projevu, tak já jsem říkal, že jste tichým zabijákem státní demokracie. A vy svým technokratickým způsobem jste dál postupoval v plnění svého úkolu. Ale já teď vidím, že jste ještě horší, než jsem si myslel, že bude. Já myslel, že to bude jenom federální Evropa, federální unie. Ale teď to vypadá s každým dalším projevem, který máte, že chcete úplné podrobení států naprosto demokratickým strukturám v Bruselu. Já jsem si vy, původně ty vy, bailouty vykládal trošku jinak, když jsem viděl tady tu paniku a ten strach a ekonomický krach, ale vy jste byl celou dobu úplně no, klidný, protože vy jste to viděl jako svoji příležitost převzít kontrolu. Podívejte se na Irsko, jak je nyní vedeno Irsko nebo Řecko. Eh, ta, tato eh, trojka, která se tam dostala 50 úředníků, jsou tam chvíli, prohlédnou, jaká je situace a pak řeknou eh, premiérům, co si mohou a nemohou dovolit. A já se vidím ten velký entuziasmus Španělska, aby také dostali další prostředky, aby tu byl také další bailout, aby i oni byli podrobeni tomuto novému řádu. V Itálii pan Monti, který tam byl jmenován, eh, by byl velmi rád, kdyby i jeho vlastní země dostala takový bailout, protože on se bojí, že parlamentní demokracie eh, by mohla eh, být na škodu Evropské unie. Takže eh, je jasné, že vaším dalším krokem je, aby i všichni další, i kdyby nepotřebovali bailout, aby podepsali určité rozpočtové záruky a aby jste měli pravomoc seškrtávat rozpočty i po té, co prošly národními parlamenty. Já se bojím, že eurozona se nachází ve skutečně temné době ekonomicky, sociálně a politicky. A obávám se, že země, které uvízly v tomto žaláři, v něm budou dlít ještě po mnoho let. A právě e, v tomto kontextu byla udělena Nobelova cena míru Evropské unii. Pravda, Německo zatím nepodniklo žádnou invazi do Francie od roku 45, ale ani se to tak stát nemohlo. Leda, že by Němci byli opravdu bytostně špatní. Ale ta hrozba byla ve skutečnosti od Ruska. A měli bychom děkovat NATO a milionům amerických vojáků, kteří sloužili na evropské půdě v zájmu zachování míru. Ale o tom se nic neříká, protože Ameriku nenávidíme a všechno, co představuje. Ale teď stojíme v rozdělené Evropě, rostou neonacistické síly, násilné demonstrace v ulicích a upřímně řečeno, já si myslím, že udělení této Nobelovy ceny naprosto znehodnocuje tuto organizaci. Ale není to zase tak špatná zpráva, protože v Británii jsou jasné průzkumy veřejného mínění, jasná většina Britů chce opustit toto unii. A David Cameron je jako kul v plotě někde uprostřed, on předstírá, že je euroskeptik, když je tady, pak když je doma, tak říká, že vyhrál, ale ve skutečnosti uvízl. Říkám, že se blíží velké politické změny v Británii, protože on přichází o podporu milionů vlastních voličů. Děkuji. Das Wort hat jetzt für die Slovo má nyní za nezařazené poslance paní Sinclair. Děkuji, pane předsedo. Opět máme tady summit, který slibuje řešení, ale Eh, vyprodukoval eh, toho málo. A to vinou eh, nezvolených, nekompetentních eurokratů a zaslepených politiků. Finanční krize je zneužitá k další integraci. Jaký, jak nějaká velká cena, kterou tady musíme zaplatit. Nepoučili jste se vůbec nic z minulosti pan Barroso a jeho aparačikové se vůbec nestarají o běžného člověka. Toto poslední kolo proběhlo na zádech řeckého kolapsu a e, velké míry e, sebevražd e, v Řecku. Velká Británie sice není v eurozóně a zdá se, že není tímto zasažen ohrožena, ale přesto je ohrožena prosperita eh, eh, eh, finanční city. Cameron mnohé slíbil, ale nic nedostal zpět. Proč? protože Cameron eh, eh, neustále slibuje odklon od EU, ale jeho slova zdá se jsou prázdná. Opět tady máme konzervativní stranu, která eh, využívá tvrdou retoriku vůči EU, ale přitom se Cameron prokázal být pouze pudlíkem německé kancléřky Zdá se, že eh, Velká Británie a její vedení eh, bude tolerovat eh, vznik Evropské federace a proto je nutno Cameronovi vyslat jasné svědectví a jasný signál, totiž požadujeme referendum. Děkuji, Děkuji mnohokrát a slovo má jec za EPP e pan Kasulidis. Prosím pěkně. Děkuji vám, pane předsedo tímto přístupem od zdola nahoru, krok za krokem, postupně za čtyři roky se ta e, skládačka dává postupně dohromady rozpočtové, fiskální a nyní bankovní unie. Tedy e, tato skládanka bude, e, se, bude takřka dokončena, ale jsou tu některá váhání, některé dvojznačnosti, implementace velmi pomalá. Zatímco trhy reagují obrovskou rychlostí, které nestačíme. Potřeba bankovní unii eh, tady je určitý morální hazard, kdy rekapitalizace eh, soukromých eh, bank by mohla být od daňových poplatníků. Tomu má bankovní unie zabránit měl by existovat mechanismus dohledu na úrovni Evropské centrální banky a tím pádem by se rozpojily eh, dluhy členských států v zájmu bank. A eh, některé banky potřebují přímou podporu vzhledem k tomu, že se musí kapitalizovat na nové úrovně, které jsou potřeba. Dále jsou tady eh, špatné pušky, které vznikly v důsledku ekonomické krize. Takže tento nový mechanismus by měl platit dokonce retroaktivně a měl by pokrývat i eh, banky, které, banky, všechny banky, které se nyní nachází v této těžké situaci. Děkuji a není za socialistickou frakci pan Huang Gong. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Říjnová rada rozhodla o harmonogramu, který umožní aplikovat rozhodnutí z minulého června. Bankovní unie tedy od roku 2014 bude existovat a měla by kontrolovat 7 tisíc bank v eurozóně a měla by se podílet na vyřešení bankovní krize, ale bude to znamenat, že opět to zaplatí daňoví občané. A občané mají takové platy, které se jim snižují a přitom to nejsou ti, kteří eh, krizi způsobili. Vždyť to byl finanční trh. A je to, jako by teď eh, prostě občané byli obvinováni, že chtějí stále mít i sociální práva, když se jim stále více ubírají. Ale pane Van Rompuyi, sociální smír, ale eh, také demokratické hodnoty eh, musí se projevit více, vždyť naši občané jsou stále více znepokojeni euroskepticismem protože Evropská hospodářská a měnová unie nemůže uspět bez sociálního paktu a bez solidarity. Je třeba, aby v každé etapě evropského semestru Evropský parlament mohl diskutovat o rozhodnutích trojky a mohl zasahovat do struktury, jak je spravován MMS Každý členský stát se musí vyslovovat s rozpočtovou evropskou kapacitou, aby eh, se tady mohlo bojovat proti každé asymetrii. Je třeba, aby anticyklické procesy byly řízeny komunitární metodou Drazí kolegové, domnívám se, že mnozí mezi námi mohou potvrdit, že nebude žádná tranzice k federalismu bez solidarity, bez sociálního pokroku a bez demokratických postupů. To je ten signál, který náš parlament a v čele s naším předsedou by měl vysílat pro všechny debaty. Děkuji a nyní má slovo paní Desarne za liberály. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Chtěla jsem říci panu Borosovi a pane Van Rompuy, že když když je poslouchám, mám tady problém s timingem. Naproti tomu, co tady zaznělo, já si nemyslím, že to je prostě na výši. To nejsou rozhodnutí pro zítra nebo pozítří. Je třeba mít akce pro dnes a e, pro dnešek. A například, co se týče dozoru nad bankami, všichni jsme pro, ale je třeba, aby byly účinné, efektivní dnes, zítra a ne za rok, aby umožnili rekapitalizaci bank. A samozřejmě eh, zatíží to, eh, aby to nezatížilo další rozpočty. Potřebujeme mechanismy solidarity a na našem jednotném trhu, ale to je třeba zrealizovat také. Banky a země, které se nacházejí v potížích, musí mít pomoc už teď. A třetí bod, co se týče rozpočtu, eh, politika investic musí jít teď do této oblasti a ne, abychom očekávali další recesi a potom eh, zahájili realizaci těchto opatření. Mám minutu 30, pane předsedo, mám ještě 30 vteřin, které byly přidány. Co se týče toho, co jste tady vyřekl, pane Van Rompuy, je třeba učinit všechna opatření pro eh, Evropskou centrální banku nikoli dnes, ale ne, právě dnes a ne až v roce 2018. A je třeba respektovat práva žen, o kterých se hovoří už dnes a ne až v roce 2018. A co se týče demokracie a legitimity, tu je třeba projevovat už dnes, už teď je třeba pokročit, jinak ztratíme definitivně důvěru Evropanů. Děkuji za to, že jste si mě vyslechli. Děkuji mnohokrát a nyní za konzervativce pan Epping. Pane předsedo, Dovolte mi vám v první řadě poblahopřát vám, panu Barosovi a panu Van Rompuyovi, za, eh, k této Nobelově ceně míru. Bohužel, nemůžu poblahopřát panu Vidal Kvadracovi, místo předsedom tomuto parlamentu. On ve španělské televizi doporučil, aby eh, byla civilní garda vyslána do Katalánska vzhledem k jejich žádostím o nezávislost. Tato poznámka byla naprosto odporná. Ať si Katalonci rozhodnou o své budoucnosti. Podívejte se na pana Camerona a eh, skotskou nezávislost. Cameron říká, dobře, udělejme se referendum 2014. Takhle se to má dělat dámy a pánové, a ne armádou, demokraticky. A když chtěl pan Vidal Quadras vysvětlit svou poznámku, tak eh, zasal dopis, který eh, to činí ještě horším. Tady máme ten dopis. Když jsem ho četl, se mi zdá, že to napsal sám pan Franco. On katalánské eh, zájem, mm, on tomu říká, že to není ani demokratické, ani mírové. A co s tím teď? Když jsme dostali tu Nobelovu cenu míry, co s tím uděláte, pane Schulz? Zatím nic moc. Vy jste řekl, no pan Vidal Guatras, on jenom vyjádřil svůj soukromý názor. On nehovořil ve funkci místopředsedy, ale udělal to. Byl oznámen jakožto místopředseda parlamentu, 24 hodin denně, 7 dní v týdnu je místopředsedou parlamentu. Takže prosím, neutíkejme před realitou. A vyzvěme k omluvě této sněmovně a katalánskému lidu a odstoupení. Toto nereflektuje důstojnost jeho úřadu, není to hodno Nobelovy ceny míru. Pane seniore Vidal Quatras, senior Vidal Quatras de Guenta, styďte se. Děkuji. Váš příspěvek k Evropské radě asi podáte později. A nyní má slovo pan Hadži Georgu. Aha, vteřinku, pane Hadži Georgu. Prosím, máte dotaz na pana Epinka? Ano, prosím, položte jej. Prosím. Pane poslanče, eh, to málo času, který jste měl, jste využil, abyste deskvalifikoval s naprostou ignorancí to, co tady zaznělo. Neznáte španělskou ústavu. Eh, pan, to, co řekl pan Vigal Quadras, bylo jenom, že opakoval to, co se praví ve španělské ústavě. A eh, kromě toho, to, co tady podáváte, jsou osobní útoky, které sice já si mohu vyslechnout, ale velice mě to znechucuje. Epping, wollen Sie darauf an... Pane Eppingu, chcete na to odpovědět? Jediná věc, kterou chci říci, pane předsedo, je, že nezasahují do vnitřních záležitostí Španělska, ale neschvalují eh, poznámku místo předsedy tohoto parlamentu, který říká, že armáda má být eh, poslana do eh, jakési provincie. To znamená, je to věc občanů, nikoli armády. My známe historii Guardi Civil lépe než já, takže nechme Katalánce rozhodovat sami. Děkuji. Slovo má nyní pan Hači Georgiu, jednu minutu, prosím. Děkuji. Vážené kolegyně, vážení kolegové, situace tady byla nastíněna temnými barvami a pan Van eh, Rompuy i pan Barroso eh, ji vykreslili temně tež. Otázkou ale je, co udělat po této analýze. Vy požadujete, aby eh, byla rozhodnutí učiněna co nejrychleji, ale ta rozhodnutí přicházejí velmi pomalu a některá dokonce pozdě. V dějinách lidstve demokracie nikdy nebyla k tíži demokracie lidí a národů. Jde o e, schválení přímé refinanc přímého refinancování bank. Nemůžeme připustit, aby Kypřané a Španělé celou tuto zátěž nesli. Nejde o to, aby eh, byly soukromé dluhy ze společenštěny. Vy jste nyní dosáhli eh, eh, dohotě, ale další kroky přenecháváte budoucnosti a to činíte vždy. Jednáte teprve tehdy, když se vše totálně zhroutí. A tak pak otázka 10% vlastního kapitálu bank. To je návrh, který vede k tomu, že banky již nebudou poskytovat úvěry. Jak to vůbec lze pochopit? Děkuji. Za frakci EFD má slovo nyní paní Cavela. Ano, děkuji, pane předsedo. Pokud jde o udělení Nobelovy ceny míru, tak eh, v první řadě, pokud jdete převzít, tak pomyšlete přitom také na evropské občany, kteří udělali mnoho eh, těžké práce, zvláště na jihu Evropy, a kteří eh, nyní mají Eh, problém vůbec přežít vzhledem k těm eh, okolnostem, které na ně byly uvaleny, ale také pomyslete na občany na severu, kteří i nadále v duchu evropské solidarity podporují občany na jihu. Právě to jsou ti skuteční demokraté, kteří jsou pevně přesvědčeni o evropské vizi. A když je řeč o růstu a pracovních příležitostech, nezapomínejme přitom, že nesmíme uh, seškrtat uh, všechny strukturální fondy, neboť jsou klíčové pro rozvoj na jihu. Děkuji. Děkuji mnohokrát a nyní má slovo pan Melce. Děkuji vám, pane předsedo, již před polí summitu bylo ohlášeno, že tady nedojde k žádným rozhodnutím, že mají být pouze kladeny výhýbky. Ovšem, kladení výhýbek podle mého názoru pokračují v té iracionální centralistické cestě, která zavedla eurozónu do slepé uličky e, místo toho, aby se propůjčily další možnosti stáhnout se z eurozóny, když to bude nezbytné, hovořilo se o fiskální unii, to znamená o bruselské kontrole národních rozpočtů a silnější dohled systémně relevantních banek je jistě nutné přivítat. E, konec konců právě nepřehledné spekulace vedly k pádu bank nebo k tomu, že musely být tyto zachráněny penězi daňových poplatníků, ale sebelepší bankovní dohled rozhodně nemůže přispět k dokončení krize, e, když je zapotřebí totální reformy bankovní unie, ale místo, aby se zatahalo za záchranou brzdu, má být zřejmě eurozona dále centralizována Hovoří se o jednotném eh, rozpočtu v eurozóně a o eurodluhopisech a to není nic jiného než ze společenštění dluhu. Děkuji a za frakci EPP eh, e má slovo pan Mauro. Děkuji, pane předsedo. Pane předsedo, pane předsedo komise a rady. Řečník se přerušil. Pánové, kolega Doul a Barroso, prosím, buďte tak laskavi a poslouchejte pana Maura, který vám chtěl něco říci. Ostatně patří také eh, do vaší rodiny, takže byste měli být zdvořilejší. Prosím. Omlouvám se všem předsedům. Pane předsedo komise, domnívám se, že se věci nyní vyvíjejí lépe. Po posledním summitu lze ovšem nabít dojmu, že e, to pokračuje tak, jako se sítí Penelopy. Dvakrát je nutno říci totéž aby to bylo schváleno. E, nyní otázka. Ten jednotný e, mechanismus bankovního dozoru je určitě dobrým kompromisem, ale co chce komise dělat, aby členské státy, které chtějí oddálit vstup v platnost tohoto systému, eh, přiměla k tomu, aby zaujali rozumnější pozice opakovaně eh, v řadě zemí eh, prohlašovali přední politici, že čas jsou peníze. Samozřejmě je zde problém zemí, které potřebují a požadují více času, ale jde také o to, že e, nelze e, vše oddalovat do nekonečna e, ta rozhodnutí musí být realizována odhodlaně. A proto se domnívám, že výsledky samitu je nutno vidět v pozitivním světle. A samozřejmě musíme učinit vše proto, aby byla realizována co nejdříve. Slovo má nyní eh, za frakci sociálních demokratů pan Gualtieri. Pánové eh, předsedové, eh, společná měna si vynucuje i skutečnou hospodářskou unii. Nejenom pravidla a opatření, ale skutečnou hospodářskou vládu, která se opírá o legislativu a dostatek prostředků. A proto parlament říká, že nebudou existovat efektivní rozhodnutí, pokud se se nebudou opírat o eh, společenství. Eh, euro je eh, měnou celého společenství a je dobře, že v závěrech rady se o tom hovoří. Ovšem to musí mít i zcela konkrétní podobu v praxi. Fiskální unie k absorpci šoku je zapotřebí a i v sociální oblasti je nutno také říci, že ta fiskální e, schopnost může být pouze část rozpočtu. Ten se musí opírat i o dodatečné vlastní prostředky a nemůže to být pouze určité e, rozptýlení, které e, by měl, mělo zastírat nutnost společného zvládání krize. Znamenalo by to eh, asymetrický přenos suverenity, vedlo by to pak k vyššímu demokratickému deficitu. Sociální a hospodářské cíle musí být pevně stanoveny v rámci spolurozhodování EU. Národní parlamenty musí rozhodovat, jak těchto cílů eh, dosáhnout. Tato zásada eh, pak vede k realistickému přístupu a k vizi Eh, která je pro demokracii nutná. Eh, sociální demokracie, ekonomický rozvoj jdou ruku v ruce. Proto potřebujeme i sociální pilíř politiky, tak abychom mohli do hry zapojit i občany s jasným časovým plánem. Eh, politika úspor a rozhodnutí vlády musí být korigovány, je nutno jednat rychle, tak abychom mohli vyčerpat možnosti smluv v zájmu růstu a zaměstnanosti. Za druhé, příští evropské volby volby musí být i volbami vlády EU. Kromě toho musí být zvolán konvent tak, aby byla nalezena skutečná demokratická vláda EU. Parlament vás vyzývá k e, činu a bude i své pravomoce e, plně e, uplatňovat. Děkuji. Pane Broku, vy jste se spletl. Slovo má nyní paní kolegyně Bowles. Děkuji vám kolik z nás skutečně rozumí dopadům jednotného dozoru. Mně to připadá, jako kdyby to byla banking, bankovní unie light. Stejně jako měnová unie, tato verze light sváže členské státy v podstatě mutualizací eh, dluhů v případě eh, systémového selhání. Ale my slyšíme, že je to sice teoretické, ale občané by to měli vědět abychom eh, se tomu vyhnuli, tak ESM už není na programu a eh, nákup dluhopisů je podroben dalšími podmínkami. Takže v čem ten spěch? Snažíme se protlačit eh, dobrý, dobré zprávy pro média předtím, než najdeme něco lepšího a ta, ten, ta obsahová stránka je odložena na neurčito. Máme tu tento harmonogram, mně to přijde, že je to spíš uspěchané. O několik měsíců více by mohlo dos- nás, nám přimět skutečnou dohodu. A v CRD 4 nevidíme žádnou známku bankovní unie. Chce to zastavit Evropská centrální banka? Měli bychom to vědět dopředu. A teď, pokud jde o ženy v Evropské centrální bance, potřebujeme víc než jen řeči a sliby. Protože ty se nějak neliší od předchozích slibů, které vždy selhaly. Děkuji a nyní má slovo za nezařazené paní Stasen. Děkuji vám, pane předsedo. Závěry rady to vlastně se vstoupilo do již otevřených dveří eh, uskutečňování strategie 2020 a další rozvoj Evropské unie. No to už jsme slyšeli. Můžete projednávat, co chcete, ale když budete strkat hlavu do písku před zásadními problémy, tak to bude situaci jedině zhoršovat eh, společná měna na kontinentu stolika rozdíly, to se musí nepodařit a teď se má zase ještě více centralizovat v Bruselu. Za to euro nestojí. Kromě toho je tomu tak, že většina občanů nechci, nechce další přenos kompetencí do Bruselu a pak, když to nevíte, tak jste slepí. Eh, jsme snad všichni demokraté, ne? Proč tedy se neberou vážně signály, které vysílá společnost? Co se bude muset stát, aby konečně rada dospěla k těm závěrům, že takto to nejde dál. Ještě větší krize, ještě více nezaměstnanosti a sociálního neklidu eh, tento projekt se prostě vymkl z rukou. Je třeba eh, odebrat lidem pouta změnové inuje. Děkuji a za EPP má slovo pan Udy. Děkuji vám pane předsedo, pane předsedo rady, pane předsedo komise. Eh, já eh, bohužel lituji, eh, něco, co se týká členů konference předsedů, lituji, že jsme neměli přípravnou politickou diskuzi k této Evropské radě já eh, myslím, že kdybyste s tím eh, souhlasil, bylo by dobré, kdybychom společně připravovali Evropské rady, aby bylo možné si vyslechnout ty politické debaty v, tomto sně, v, to, v této sněmovně. Jsem trochu zklamán, eh, příliš málo k růstu, příliš málo ke konkurenceschopnosti a velkým investicím do infrastruktury. A co z toho bylo v tisku, že jsme se dohodli na harmonogramu pro bankovní unii a pokud jde o vztahy mezi členskými státy a Evropskou unii, jako někteří další, já jsem skeptický. Podívejme se na národní programy reformy. Za Fionovy vlády Francie přednesla některé návrhy, které byly přijaty na Červnové radě. A teď, jak je to za nového prezidenta? Francie navrhla snížení veřejných výdajů, reformu eh, důchodů, reformu práce. Musíme sledovat ty doporučení podle jednotlivých zemí. Pokud jde o sociální vztahy, eh, ten článek 155 eh, umožňuje určitou konvergenci, už 8 let jsou některé země členem Evropské unie a i tady pořád ještě chybí konvergence minimálních platů. Je potřeba obnovit eh, důvěru, musíme dělat politiku, která znovu obnoví důvěru občanů. Děkuji za sociální demokraty, pan Gerardo Salom. Děkuji mnohokrát, páni předsedové. Nebylo by spravedlivé eh, negovat, že na této radě došlo k určitému pokroku, ale také je správné stvrdit, že k tomu došlo málo intenzivním a pomalým způsobem Eh, když nebudeme pokračovat přiměřenou rychlostí, tak se budeme vzdalovat od cílu, které chceme dosáhnout. Podle mého názoru eh, to byl pozitivní summit a já vám hned řeknu proč na základě určitých rozhodnutí, které se opakovaně přijímají, eh, pomalost eh, uskutečňování určitých opatření a konec konců nerovnováha mezi politikou přísných úspor a eh, tou částí, která je hluboce sociální. Co se znamená znovu potvrzování dohod? Je třeba, že když už se přibližujeme takřka 30. summitu, je velice těžké odlišovat jednoho od dru, jeden od druhého. Když se podíváme na sami 2010, tam byly přísné úspory 2011, růst ale je pravda, že úspory stále pokračují, zatímco růst nikoliv pomalost v uskutečňování jednotlivých nástrojů a prostředků. V závěrech se praví, že je třeba co nejrychleji prosazovat opatření, eh, která se dohodla na předešlých radách. Ale když se podíváme tady na ty závěry, tak tady máme zase takové termíny jako příští týdny. Pracuje se ve prospěch toho a toho, ale to jediné, co bylo zahájeno pro růst, bylo 100 eh, milionů pro politický program. Eh, co se týče rovnováhy, nemáme tady žádnou signifikativní část, která by se starala o sociální část, o sociální dialog ve světě práce, ale nevidíme, že by se něco dělo na radě v tomto ohledu. A tady si myslím, že je veliké riziko, protože eh, se upírá členským státům možnost řešit problematiku chudoby, protože na to potřebujeme dát evropskou odpověď. Jedině tak můžeme legitimovat existenci naší unie. Děkuji mnohokrát, pane Guerrero, a nyní má slovo pan de Grandes Pascual. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Dámy a pánové, existuje stará zásada v právní i politické oblasti pacta sum servanda, to znamená, dohody jsou zde proto, aby se plnily. A proto se vztahuje na důležitá opatření z červnové rady pro vyřešení krize. Ale Tyto dohody znamenaly obnovení vnitřního trhu a chtěli přetnout ten začarovaný kruh, aby nám umožnil pokračovat v uskutečňování hospodářské a měnové unie, abychom mohli také obhájit euro. Summit minulý týden obsahuje, dámy a pánové, zcela jistě určité pozitivní aspekty závěry týkající se pokroku v bankovní oblasti a také pozitivní dohoda mezi 27 pro zahájení bankovního dohledu. A je příhodné, aby eh, ministři eurozóny, ministři hospodářství se také více domlouvali. Ale máme tady kritiku, co se týče výkladu, eh, určitého jednostranného výkladu. Není přípustné, dámy a pánové, aby se tady dělaly takové interpretace, eh, které by prostě znamenaly odvrácenou tvář toho, co chceme dosáhnout. Je nesmírně aktuální, abychom dosáhli takový mechanismus dohledu, který bude kontrolovat veškeré banky. Je třeba zabezpečit eh, jistotu vkladů. Přežití eura je svázané na efektivní bankovní unii. Děkuji, pane de Grandes Pascual. Nyní má slovo pan Bulman za socialisty a demokraty. Pane předsedo, milé kolegyně, kolegové, summit sem či summit tam eh, nadále je Evropa v recesi. Chybí prorůstové impulzy, chybí zaměstnanost a eh, pane Barroso, vy budete eh, muset se chopit nových iniciativ ještě během svého mandátu a pane pan Rompuy, vy se budete muset rovněž chopit nových iniciativ ještě během svého mandátu, jinak Evropa nevybředne z krize a ani intenzivní eh, summitová jednání na tom nic nezmění. Evropská mládež je bez práce a pane Barroso, vy máte nástroje. Pan Andor by eh, mohl přijat, přijmout instrumenty, komise vůbec by mohla přijmout nástroje. Proč v rámci rámci toho, co máme, v rámci závazku eh, semestru. Eh, nečiníme to, eh, co je závazné, abychom okamžitě učinili závazným i pro národní státy, aby každým rokem o určité procento snížili nezaměstnanost mládeže. Proč můžeme lecos učinit závazným, ale nikoli boj proti nezaměstnanosti mládeže? My zde v Evropském parlamentu čekáme na vaše iniciativy. Potřebujeme více kompetencí v hospodářské politice, na evropské úrovni, to je správné. A základní otázkou je, kdo upravuje co. Pokaždé, když nás navštíví eh, německý spolkový ministr financí Schäuble a říká, že by eh, rád viděl silného eh, finančního komisaře, tak řekneme prima, to by mohl plnit pan Ren, který nám nyní naslouchá. Pane René, to by byla skvělá úloha pro vás, když byste získal více kompetencí, ale pak musíme sjednat jasný obchod. Mm, eh, a jasnou dohodu. Vy eh, ten mandát eh, budete tady skládat před parlamentem, nebudete muset telefonovat všem členským státům, co si přejí, nebudete muset sjednávat bilaterální dohody s lidmi, kteří vůbec nevědí, oč se jedná. Ne, ten mandát si sjednáte s naším parlamentem. Evropa má všechny nástroje, všechny techniky k dispozici a my bychom měli Evropskou unii posílit v té podobě, v jaké je. Nepotřebujeme jinou Evropu, nepotřebujeme další instituce, potřebujeme posílení těchto institucí a posílení Evropského parlamentu. Pouze tak se dostaneme ven z krize. Děkuji. Pane Bulmane, my panu Renovi zašleme protokol vašeho příspěvku, tak aby si to mohl ještě přečíst. Možná, pane Baroso, byste mu to mohl sdělit, že budeme tak laskaví a zprostředkujeme mu stanovisko pana Bulmana. Doufejme, že má o to zájem. Slovo má nyní paní Galpelc. Vážený pane předsedo, Skutečnost je taková, že eh, Eurostat zcela jasně poukázal na to, že se krize neřídila správným způsobem. Přesto na současném summitu stále ještě nedošlo k žádnému rozhodnutí. Hovoří se o kladení výhybek. Kromě toho považuji také za důležité, aby nový bankovní dohled zahájil svou práci podle současných dohod. A kromě toho Evropská centrální banka a její kompetence musí být lépe popsány. Ztratili jsme hodně času a proto si nesmíme dovolit činit taková opatření, která by nebyla v souladu s naší odpovědností Eh, aby se prostě nedostaly do potíží další země, které nejsou součástí eurozóny. Víme, že krize nezná žádné hranice. A proto je nesmírně důležité, abychom brali do úvahy veškeré zájmy členských států. Domnívám se, že naší nejdůležitější úlohou je zachránit euro. Um celá řada úloh a jejich řešení je absolutně závislá na nesmírně důležitém úkolu, který budou muset zvládnout eh, všechny členské země. Musíme se dokázat poučit z našich chyb. Děkuji mnohokrát a slovo má nyní za EPP paní Gianaku. Děkuji vám, pane předsedo. Ráda vidím, že přecházíme eh, k opatřením pro růst a pracovní příležitosti, ale musíme využívat i stávající nástroje. A bez sociální dimenze nebude návrat k růstu úplný. Posílení Evropské investiční banky je nesmírně důležité, což by pomohlo zemím, které prochází procesem rozpočtových přizpůsobení. V naší zemi, eh, v Řecku a v dalších zemích jsou lidé, kteří to prožívají každý den a musí z toho také mít nějaký přínos. Pokud jde o systém dozoru, tak to je o prohloubení hospodářské a měnové unie. Ale banky zatím nejsou spíš součástí řešení, ale součástí problému. Rovnost mezi muži a ženami, tady bychom se měli skutečně přesunout od diskuzí k výsledkům. A e, pokud jde o Nobelovu cenu, tak ta se nemá týkat jenom minulosti, ale měla by být také budoucnosti, to znamená růstu a rovnosti mezi muži a ženami. Děkuji a slovo má nyní paní Tyson za EPP. Děkuji, pane předsedo. Pánové předsedové, ano, bylo přijato mnoho opatření v uplynulých letech ve snaze eh, překonat eh, krize. Byla to standardní i nestandardní opatření, eh, vyplývající z smlouvy i nikoli, ale důvěra nebyla obnovena. A důvěru potřebujeme, abychom vytvořili finanční a ekonomické klima doprovázené růstem a zaměstnaností. Komplex vlastní strukturální problémy musí být strukturálně řešeny eh, na úrovni členských zemí, ale i na úrovni EU. A proto eh, po, podle posledních cestovních eh, map usilujeme o skutečnou měnovou unii, kterou pan Rompuy a ostatní instituce by měli vypracovat. Mm, pouze tak můžeme z ní více vytěžit. Musí to být plán, ambiciózní plán, který bude proveditelný, protože krize nečeká na politiku politiku a proto ani eh, nesmíme v parlamentu nečinně sedět. Eh, my jsme v rámci Ekonu v Bruselu hlasovali o zprávě o stavebních pilířích této cestovní eh, mapy a jako zpravodajka vám mohu doporučit, abyste si to pročítali. Máme čtyři stavební prvky, k nimž jsme doplnili ještě pátý, a sice sociální pakt. O to nám jde. Pokud jde o bankovní unii, pane předsedo, my stále ještě předkládáme pozměňovací návrhy. Je zde několik bodů, kde by měl být návrh komise eh, vylepšen, což ale nesmí vést eh, k prodlevám. V Evropě můžeme ještě v letošním roce učinit kroky vpřed, pokud se každý zhostí své odpovědnosti a my v parlamentu určitě spoždění nespůsobíme. Děkuji za EPP, má slovo pan Rangel. Děkuji vám, pane předsedo. Pane předsedo rady, pane předsedo komise. V první řadě mi dovolte vám říci, že se těším z výsledku Evropské rady, i když se ještě hodně odkládá na budoucnost. Ale přesto to představuje určitý pokrok, určitý krok vpřed. Na základě toho, co řekl pan Kasulides, chci položit předsedovi radu, rady otázky. Země, které jsou nyní v potížích, které dostávají pomoc. Tak hovoříme tady o retroaktivní platnosti eh, bankovního dozoru a my jsme včera slyšeli některá prohlášení těch nejvyšších německých orgánů a také francouzských orgánů, které mají specifický přístup k Irsku. A mě by zajímalo, jestli rada náhodou nerozhodla o diskriminačním přístupu Eh, vůči Irsku oproti dalším zemím. Děkuji. Děkuji, děkuji a slovo má nyní pan Roy za EPP. Páni předsedové, máme v Evropě velké problémy. A na začátku jsme se domluvili na tom, že chceme nakládat úsporně s našimi penězi ve všech členských státech, že nutně potřebujeme strukturální reformy a že musíme podnítit růst. A to jsme všechno udělali. Pravdou je také, že to sice jde pomalu, ale jde to. Občas nechápu ty rozrušené projevy, jako bychom museli znovu a znovu totálně vynalezat svět. Cesta je správná. Pane Van Rompuy, já jsem vám velice vděčný za to, že se masazivně zasazujete o kurz systematické a plynulé práce. Ne každý týden nějaká novinka, ne každý týden nějaký nový nástroj, ne každý týden nové naděje na nějaký zázrak, nýbrž systematické systematická práce to jediné řešení, které nám pomůže a úspěchy se přeci ukazují pomalu, ale jistě. A proto platí důklednost a spolehlivost před rychlostí a hektikou a systematické kontroly a ne stále nové myšlenky házet na trh. Já jsem velice spokojen se způsobem, s naším způsobem práce a i k bankovnímu dohledu přece nepřijde na to, který den bude založena. Oba předsedové přeci to přednesli, záleží na tom, kdy, zda bude fungovat e, již jsme tady e, dělali řadu usnesení o Evropské bankovní autoritě. Možná, že bychom to mohli dělat systematicky jinak. Přeci záleží na tom, zda funguje a jak funguje a ne kdy začne fungovat. A proto srdečně děkuji za tento systematický, klidný a spolehlivý kurz. Považuji ho za správný. Nakonec se nerozhodne do, kdo tady prostě proklamoval jaké řeči, ale kdo prosadil jaké činy. Rozprava je tím ukončena a přistupujeme nyní k postupu Catch the Eye. Mám ale na vás velkou prozbu. Dámy a pánové, kolegyně, kolegové, eh, debata ještě není u konce. Eh, máme nyní pět minut na Catch the Eye a mám před sebou dlouhý seznam kolegyň a kolegů, kteří se již již eh, přihlásili před hodinou do Catch the Eye, což je rovněž výraz velké spontánnosti. Já bych vám chtěl navrhnout, abyste eh, zaujali svá místa, poněvadž si vyslechneme ještě odpovědi pánu Van Rompoje a pana Barosa. A chci otevřeně říci, že i pro host hosty na tribuně není přijatelné, aby ani řečníci, ani ti, kteří jsou osloveni, neměli šanci slyšet, eh, protože ten či onen eh, vede soukromé rozhovory zde nebo eh, na chodbách venku. Prosím proto, abyste zaujali svá místa. Jinak nebudeme v debatě pokračovat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 a budu eh, vděčná také našim sálovým eh, zřízencům, aby oslovili eh, malé diskutující hloučky v sále a sdělili jim, aby se uklidnili a usadili. Já bohužel nevládnu všemi jazyky, jinak bych to například nyní pronesl španělský prově, protože právě nyní část delegace EPP mluvící španělský diskutuje v uličce. Eh, také to platí pro frakci zelených. Pane Alberte, prosím, posaďte se, to nepodléhá poplatkům. So, mit... A nyní zahájíme postup ke HDI. První přihlášená je paní Podimata. Děkuji vám, pane předsedo. A na poslední, eh, pokud jde o poslední Evropskou radu, tak ta nám připomněla, že už dlouho sice míříme, dlouhodobě míříme správným směrem, ale krátkodobě se musíme skutečně dostat z krize. Musíme přijmout rozhodnutí v duchu sociální spravedlnosti na demokratickém základě a tak, aby to bylo možné implementovat. Pane předsedo komise, to jsou důležité závěry. Komise nás ujišťuje, že předloží další návrhy o posílené spolupráci a skutečností je, že sociální spravedlnost, to je velmi důležitá věc, je to aspoň jedna z věcí, kterou můžeme v této chvíli udělat. Na evropské i národní úrovni je to důležité i pro Řecko. Ovšem, nestačí jen vládní e, závazky a sliby. Lidé musí skutečně vědět, že jejich oběti nepřijdou na zmar. Musíme proto splnit všechny naše sliby. Jord... Děkuji mnohokrát a slovo má nyní paní Jordán. Dobro se mi zdí, da je svět před eh, Považuji za velice dobré, že Rada představila konkrétní priority, což je nesmírně důležité, zejména dnes. Řeknu něco, co ještě mý kolegové nezmínili prioritou musí být také výzkumný prostor Evropy eh, který musíme uskutečnit v rámci lublaňského procesu. Potřebujeme větší mobilitu a lepší podmínky, jakož i stejné odměňování za stejnou práci. Musíme více učinit eh, vše pro zlepšení podmínek pro naše výzkumné pracovníky. Náš deficit po 3% je zřejmě u, zejména u soukromých investic. Trh nám dává možnosti pro rozvoj a výzkum. Víme, že také při vyjednávání rozpočtu je třeba toto zohlednit, ale nízký rozpočet neumožní splnit úlohy svěřené výzkumu a bojovat proti podvodům a zneužívání. Lituji, že příští týden má cestovat delegace do Iránu, to nepovažuji za správné. Děkuji vám. Děkuji vám. Děkuji vám, pane předsedo. Pane předsedo, naše občané jistě uvítají důraz na hospodářský růst a také uvědomění že růst spočívá na obchodu, ale hodně toho růstu je interní a e, ty, ten obchod je interní. A mě by zajímalo, co pan Van Rompuy udělá, aby byly odstraněny poslední překážky na vnitřním trhu. Jak povzbudí trhy, e, aby otevřely, byly otevřeny národní trhy, zejména v oblasti služeb. A co udělá pan Barroso, aby došlo ke stažení některých návrhů, o kterých hovořil, které mají omezit, omezit Eh, regulační, aby se omezila regulační zátěž. Hodně toho trhu je externí, takže my vítáme rozhodnutí o Japonsku, Kanadě a Singapuru, ale nezapomínejme na Indii a zejména nepřehlížejme Spojené státy americké. Občané také jistě uvítají Connecting Europe Facility, ale eh, pokud tu máme cíle, musíme také mít prostředky, to znamená, jak to zaplatit. Děkuji, pane Vocne. A nyní má slovo pan Van Dalen. Vážený pane předsedo, Hovořilo se zde o bankovním dozoru, eh, hovořilo se o tom také na summitu a že tuto roli má převzít Evropská centrální banka, ale jestliže skupujeme pochybné státní dluhy na centrální úrovni, tak je to také součástí krize. ECB musí eh, eh, zejména získat zpět svou nezávislost a ne nafukovat svou zadluženost dalšími dluhy. Pak může převzít eh, bankovní dozor. Bankovní dozor a dozor nad měnou musí být ale oddělený. Za druhé, to oddělení neznamená, že systémy bank bankovního dozoru eh, spadnou pod kompetenci eh, parlamentu. Pakt růstu a stability ukázal, že politický dozor nefunguje. Pokud je o bankovní dozor, to není řešení všech problémů, protože Řecko, Portugalsko, Španělsko i Itálie eh, tam jde také o budoucnost eura a je nutno vážně se obírat možnostmi řešení. Děkuji. Děkuji, říká předsedo. Máme, předseda, máme zde ještě dvě další přihlášky. První je paní Gurmaj. Děkuji vám, pane předsedo kolegové, kolegyně. Za prvé jedna poznámka k nominaci Rady guvernéru ECB. E, paní e, Redingová e, by měla dnes předložit svůj názor o zastoupení žen v představenstvech podniků. Myslím, že to dokazuje ještě jednou, jaká jsou zbožná přání, která nevyřeší nic. Rovnost postavení je demokratický a základní bod. A pokud jde o zbytek, vítám návrh zavedení FTT a e, skupina SND o to e, usilovala již e, delší dobu a je nejvyšší čas, aby to bylo přeloženo do praxe. A vy sám jste to, pane Baroso, řekl, musíme učinit vše možné, abychom Eh, zamezili generační propast na evropské úrovni. Eh, oba i s panem Rompojem hovoříte o růstu a nezaměstnanosti, eh, ale divím se, jak to hodláte dosáhnout bez potřebných prostředků a potřebného financování. Děkuji. Slovo má nyní pan Bafton. Uh, thank you, uh, President Schultz. Děkuji vám. Pane předsedo, je velmi zřídka kdy mohu něco říct pozitivního o evropských komisařích, ale dnes je tomu jinak. Přes víkend ve Spojeném království na Sky News komisař pro obchod, pan de Gocht, se otočil a řekl, že Spojené království může přežít bez Evropy. To my říkáme už celé roky. Až se pan Barroso postaví, chci, aby řekl, jestli souhlasí. Děkuji mnohokrát. A poslední slovo ke KHDI získá paní Gomešová. Možná, že Evropská rada eh, nedávala dobrý pozor na, při, eh, na uznání chyb, pokud jde o fiskální multiplikátory úsporných opatření a tragických eh, dopadů, který musí čelit lidé Portugalska, Irska, Řecka, Itálie a tím pádem je oslabení eurozóny a pers- ekonomických perspektiv. My máme prosazovat evropské zájmy, tedy komise je má prosazovat. Jak to, že komise netlačí na trojku, aby přehodnotila ty programy eh, ve světle těchto uznaných chyb MMF a doporučení paní Lagarde aby bylo ponecháno více času těmto zemím na přizpůsobení. Jak to, že rada i nadále trvá na neustálém uvěznění v, v těchto škrtech, jak to říká pan François Hollande? O těchto, když hovoří o těchto zemích, kde hrozí tak velké nebezpečné dopady pro celou Evropskou unii. Děkuji mnohokrát, paní Gomez. A tím jsme ukončili Catch the Eye. A dovolte, abych vás ještě jednou požádal, dámy a pánové, o to, abyste se posadili. Prosím, sedněte si. A drahé madam, posaďte se, milé dámy, prosím. Frau Gormay, seien Sie doch so lieb und nehmen eh, paní Gomešová, buďte, paní Gomaj, buďte tak laskavá, posaďte se, pro Catch the Eye už dávno skončil. Děkuji vám a nyní dávám slovo nejprve panu Borosovi ve jménu komise. Máte slovo, pane předsedo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Za prvé, pokud jde o e, hodnocení tohoto evropského summitu. Někteří z vás pravděpodobně zaznamenali, že ve svém původním vystoupení, e, či úvodním vystoupení jsem se zmínil o třech summitech Evropské rady. A to úmyslně. E, protože tento summit byl důležitý z hlediska eh, stvrzení předchozích rozhodnutí. A to již byl pokrok, protože realita je taková, že bohužel eh, panovaly pochybnosti o odhodlání některých vlád eh, týkající se rozhodnutí, která sama v minulosti přijali. Ale faktem je, to, ta konečná rozhodnutí o těch nejdůležitějších věcech přijdou později totiž pokud jde o Evropské měnové unii a v prosinci a pokud a pokud jde také o víceletém finančním eh, eh, rámci. Takže eh, moje hodnocení této rady je, že to určitě byl úspěch. Z hlediska potvrzení předchozích rozhodnutí, ale zatím ještě to nebyla ta potřebná všeobjímající odpověď na eh, současné výzvy v eurozóně a Evropské unii. A myslím, že toto je férové posouzení výsledků tohoto Evropského samitu. Samozřejmě musíme si uvědomit, že pracujeme na nesmírně choulostivých otázkách a upřímně řečeno původní pozice našich členských států jsou velmi rozdílné. A e, zájem e, evropských institucí je vytvořit správné podmínky pro konsenzus a e, provozní rozhodnutí. Jedna věc, v níž se úspěchu dosáhlo, je ten jednotný systém bankovního dozoru. A i dnešní debata ukazuje široký souhlas, eh, pokud eh, jde eh, o to, co je uvedeno v závěrech rady. Zejména pokud jde o to, že SSM by měl pokrýt všechny banky, že je zapotřebí aby se na tom eh, účinní, eh, podílela i skupina eh, států, které nejsou v eurozóně a že SSM je klíčový pro potvrzení toho, že Evropská unie může obnovit důvěru, prohloubit Evropskou měnovou unii a také prohloubit rozhodování o ESM e a záchraně bank. Vítám rozhodnutí vyjádřeno poslanci, například paní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 podpoří tuto práci o SSM, tak abychom koncem roku 2012 dosáhli rozhodnutí. Komise bude těsně s vámi spolupracovat, abychom dále eh, vylepšili eh, návrhy eh, jednotného bankovního dozoru, tak aby byl v provozu nebo provozu schopen v roce 2013, tak jak to komise navrhuje. Začneme systémovými bankami a posléze to rozšíříme na všechny banky v eurozóně a v účastnících se členských zemí zemích, eh, které zatím nejsou v eurozóně. Další důležitá věc, která zde zazněla, myslím, že to byla eh, myšlenka pana Maura, eh, je naléhavost. Chci vám říci, že tu naléhavost jsem také zdůraznil. Realita je taková, chcete-li být upřímný, že ne všechny členské státy pociťují stejnou eh, míru naléhavosti. To asi souvisí s tím, že se ocitají eh, v různých finančních a fiskálních eh, pozicích, ale myslím, že je důležité z hlediska věrohodnosti naší odpovědě, že tato odpověď bude připravena důkladně. Některé problémy jsou nesmírně složité politicky i technicky, ale rozhodnutí by měla být co nejrychlejší. Další otázka, která zde byla nadnesena, se týkala sociálního paktu pro Evropy. Jak k tomu můžeme přispět, jak to můžeme eh, doplnit o úvahy o, sociální eh, rozměr, o sociálním rozměru. Jde o to, že sociální pakt eh, je již do značné míry promítnut do strategie Evropa 2020. To je strategie inkluzivního růstu a během druhého evropského semestru makro postup makro ekonomické nerovnováhy byla součástí této strategie. To samozřejmě eh, má za následek celou řadu výzev, například zajistit, aby trh práce a sociální otázky byly eh, adekvátně promítnuty v tomto novém rámci. Tato integrace vyplývá ze skutečnosti, že eh, růst, zaměstnanost a sociální otázky jsou dvě strany téže mince. Mnozí lidé hovoří o tom, že je nutno mít skutečného ministra financí v Evropě. E, možná, že by bylo zapotřebí přemýšlet i o ministrovi e, hospodářství v Evropě, tak, abychom e, mohli završit naši práci o finanční stabilitě právě tím, že budeme myslet i na sociální dimenzi zaměstnanost a sociální soudržnost nejsou pouze výsledkem ekonomického růstu, ale je to také e, e, důležitý prvek. Komise si myslí, že naše hodnoty sociální spravedlnosti a rovnosti šancí a zaměstnanosti musí být e, součástí ekonomické evropské stavby a jsou to předpoklady naší budoucí ekonomické prosperity, blaha evropských občanů a evropské soudržnosti. Musí také podpírat um, agendu růstu Evropy. A uh, v roce 2013 uh, komise uh, předloží návrh um, balíku sociální soudržnosti, kde budeme řešit celou řadu otázek, které jste zmínili vy v rámci sociálního paktu. Takže moje poselství zní ano, děláme vše, co můžeme s danými nástroji na evropské úrovni, abychom tuto ekonomickou a sociální dimenzi vtělili do všeobjímající odpovědnosti na eh, eh, krizi v Evropské unii. Pokud jde o budoucí odpovědi, Eh, ke sdílení eh, dluhu. Vy dobře víte, jaká je naše pozice. Komisař to řekl a my to budeme řešit také v tom návrhu, který jsem zmínil ale chci jednu věc jasnit, kde nesouhlasím s těmi, kteří říkají, že jsou pro obsah tupeku, jsou pro více integrace, pokud jde o dozor nad rozpočtovou politikou, jsou pro E, prosazování e, kompetencí e, evropských institucí, to znamená pro Eh, komunitární metodu, ale neschválí to dříve, než eh, nebudou přijatá jiná rozhodnutí, jako například záchranný fond. Já si myslím, že to je chyba. Je to chyba, protože pokud podmiňujete jeden velmi důležitý pokrok v EU jinými věcmi, o nichž víte, že ještě není o nich zhoda eh, mezi členskými státy, pak v podstatě paralizujete pokrok v oblasti ekonomickém v EU. Moje na naléhavá rada všem politickým silám je podpořit vše, podpořit vše, co nám umožní zahrnout maximum pod komunitární metodu. A určitě to platí pro návrhy Tupeku. A nyní další otázka, která zde eh, zazněla, eh, byla eh, situace o MFF. Chci v tom také mít jasno důvod, proč se ocitáme dnes v krizi, na rozdíl od toho, co tvrdí euroskeptici, není z důvodu eurozóny. Máme dnes krizi v evropské ekonomice pokud ano, tak, proto, tak je to pro nadměrný dluh vytvořený eh, národními vládami a eh, kvůli nezodpovědnému finančnímu chování v některých sektorech i vně Evropy. Takže Evropa nebyla příčinou problému. Evropa je obětí problému a nyní se snaží stát se součástí řešení. Taková je skutečnost. Bylo nezodpovědné dostat se do nadměrné zadluženosti eh, v oblasti eh, veřejných rozpočtů a někdy zcela nezodpovědné chování některých aktérů ve finančním sektoru eh, vedlo ke krizi. Důkazem, že to není, že příčinou není Evropa, je například Velká Británie, která není členem eurozóny, pane Fereči, a nyní uplatňuje velmi rigidní balík úsporných opatření ale nebylo to euro, které vytvořilo problémy Velké Británie. So it is... Takže intelektuálně, politicky je neupřímné předstírat, že euro je zdrojem našich problémů. Je to Evropská unie, která je právě zdrojem řešení. Některé naše členské státy bez podpory dalších zemí eurozóny by neměly k dispozici potřebné prostředky k tomu, aby ponechali v činnosti své systémy veřejného zdraví a sociální systémy a vzdělávání. To je realita. Takže Evropa je součástí řešení a teď musíme dělat vše, co je v našich stylách, abychom stabilizovali eurozónu, abychom vytvořili podmínky k dalšímu růstu. Ale jakému udržitelnému? Ne tomu růstu, jaký byl v minulosti, ale růst, který je hnán dluhy, není udržitelný. Růst, který je eh, poháněn soukromými úvěry, ani to není udržitelné. Musíme mít podmínky růstu, které jsou udržitelné. A proto měnový fond, stejně tak jako komise a Evropská centrální banka, stojí za fiskální konsolidací. A co řekla MMF? Že situace se liší v některých eh, členských státech. Ty země, které mají určitý manevrovací prostor pro posilování růstu prostřednictvím vnitřní poptávky, tak mohou učinit. A v některých státech lze modifikovat cíle. Evropská komise navrhla, a také byla podpořena MMF, MMF pro Portugalsko a Španělsko dal rok navíc pro dosažení cíle rozpočtové konsolidace. To byl náš návrh, ne rozpočet MMF. Takže pro Španělsko a pro Portugalsko komise doporučila radě prodloužení lhuty eh, pro postup pro nadměrný, uh, nadměrný deficit o jeden rok. Když se ukáže, že ekonomická situace je vážnější, než se zdálo, a dochází k restrukturalizaci uh, deficitu, lze udělit toto prodloužení, toto rozšíření. Není to automatické, je to něco, co se hodnotí případ od případu. To také říkala paní Lagarde, když říkala, pokud je to Eh, nutné a možné. A to je přesně pozice institucí, které monitorují situaci v některých našich zemích. Zvláště pokud jde o země jako je Řecko, Portugalsko, Irsko, eh, to znamená země, které požívají pomoc, asistenci, je nutno zvážit takovéto prodlužování lhůt. Prodloužení tohoto eh, transformačního období ovšem může také eh, vést k odložení možnosti těchto zemí vrátit se na trh. A pak se nabízí otázka, jak, co ty další státy eurozóny, vzhledem k tomu, že eh, komise předkládá návrh, ale vlády přijímají rozhodnutí. A tak se táží. Jsou tyto země připraveny poskytovat eh, dodatečné finance tu delší dobu? To znamená, že pro ty programové země prodloužení programu je takové, že je podrobeno eh, tam, kde, u těch zemí, které jsou podrobeny vysokým úrovním dluhu. A to je něco, co se domnívá i MMF. Lidé také eh, nevěnovali dost pozornost jedné věci. Ti z vás, kteří říkají, že bychom měli být flexibilnější, to jsou ti tíž, kteří eh, často jsou přesvědčeni, že eurozóna je příliš velká a že jich Evropy byl v eurozo- by v eurozóně vůbec neměl být, že to byla chyba. S tím nesouhlasíme. Domníváme se, že bychom měli udělat vše, co je v našich silách, abychom zachovali jednotnost eurozóny. Když podporujeme větší flexibilitu, musíme také pomýšlet na to, jaké to může mít následky z hlediska eh, udržitelnosti dluhu a jak můžeme eh, také tyto eh, země dostat do pozice, kdy, budou, kdy se budou moci sami financovat v blízké, blízké době, co nejdřív. Takže jsem chtěl odpovědět na vaše otázky. Samozřejmě, že ještě zbývá udělat mnohé, ale jsem přesvědčen, že tato Evropská rada představovala důležitý moment směrem k překonání potíží tímto relativně otevřeným způsobem. Já samozřejmě říkám, že bychom neměli podceňovat výzvy, protože teď se blížíme k okamžiku, kde bude menší tlak trhu, tak potom samozřejmě i to vědomí naléhavosti nebude stejně silné ve všech zemích. Proto vyzývám všechny vlády, aby se držely stávající agendy, protože bez uh, jasné odpovědi a reakce nezískáme dostatečnou důvěru a důvěra je zase nezbytná k obnovení investic růstu a pracovních příležitostí a to je naším konečným cílem. Růst a pracovní příležitosti, ale jak už jsem říkal, je to udržitelný růst. Děkuji vám za pozornost. A slovo má nyní pan Van Rompuy. Monsieur le président. Páni předsedové, drazí kolegové, Mnozí z vás řekli, je třeba konat, je třeba konat není. Dal jsem vám e, svůj projekt a přehled toho, co všechno se učinilo za poslední dva, tři roky. A někteří z vás dokonce řekli, učinili jste hodně, ale teď je třeba vykonat a uskutečnit všechna vaše rozhodnutí. Čili není třeba vytvářet další nástroje, někteří z vás to tady řekli, než začnou fungovat eh, nástroje, které již byly schváleny. Zároveň se nám říká, je třeba konat, je třeba nyní konat. To, co my jsme spíše učinili, a já to často říkávám, je to nepředstavitelné. To, co jsme teď udělali, by bylo nepředstavitelné před rokem či dvěma lety. Co se týče Evropské hospodářské a monetární unie, je třeba konstatovat, že tady došlo k určitému úspěchu v této práci a vy jste na to také upozornili při, eh, díky vynikající zpravodajce paní Tysenové na příslušném výboru. Již bylo konstatováno, že se mnohé urobilo v hospodářské měnové i bankovní unii. Je třeba prohloubit práci, ale už jsme udělali notný kus cesty. Netřeba to podceňovat. A myslím si, že tady my všichni jsme vinní, jak na úrovni členských států, tak ve všech institucích. My všichni jsme podcenili hloubku a závažnost a šíři krize v jistých našich zemích a ztrátu konkurenceschopnosti a ztrátu, dejme tomu, udrželnosti druhu. To bylo tak hluboké, že bude trvat déle, abychom všechno toto překonali. Není třeba abychom pochoval o tom, že když máme někde dluhy 110% v určitých zemích, samozřejmě se nemůžeme vyhnout politice přísných úspor. Není možné domnívat se, že s deficitem 10 až 15% Není možné uniknout korektivní a rektifikativní politice, politice přísný úspor, která není ukládána a priori evropskými institucemi, ta je vynucena skutečnostmi na základě špatné zprávy v mnoha zemích během dlouhého období. Nedělalo se dostatečně na úrovni jednotlivých členských států ani na komunitární úrovni. A proto politika přísných úspor není něco, co by bylo vnuceno ze zhora. To je něco, co je naprosto nezbytné a nevyhnutelné podcenila se šíře a hloubka a závažnost krize. A je tady ještě jedno podceňování. Udělali jsme celou řadu jiných věcí za poslední dva, tři roky, ale neskončilo to. A proto čtyři předsedové institucí pracují na tom, abychom iniciovali další iniciativy abychom skutečně dosáhli dostatečné finanční integrace. Na začátku finanční krize jsme měli tři, čtyři instituce, ano, samozřejmě, ale bylo, to bylo zejména na úrovni koordinace. A nyní je třeba mít instituce, které budou daleko a orgány, které budou daleko evropštější a komunitárnější. A to, k čemu došlo teď instalací, Eh, jednotného bankovnímu dohledu. To nemá precedentu a samozřejmě musíme pracovat velice seriózně. Vždyť v červnu došlo k rozhodnutí komise eh, uveřejnila svůj projekt v září, radu v říjnu vydalo hlavní směry orientace pro to, aby příslušní ministři mohli pracovat a převzít svou část odpovědnosti za uskutečnění tohoto bankovního dohledu a očekáváme, že práce budou moci být završeny do konce tohoto roku. A co se týče rozhodujícího legislativního rámce, v tomto okamžiku vlastně je třeba, aby byly zahájeny operační práce, aby Evropská centrální banka sehrála roli toho jednotného bankovního dohližitele a krok po kroku ale velice seriózně a také neustále se pracuje na tomto prvním pilíři bankovním, aby se stal skutečně evropským pilířem. Říká se, je třeba konat, je třeba jednat. Vždyť my jednáme, jednáme seriózně, jednáme takovým seriózním způsobem, který zaručí určitou kvalitu. A je tady, je-li tady určitý pomalý chod věcí, je to právě díky pečlivosti této práce. Již jsem konstatoval, že jsme učinili celou řadu věcí a činíme řadu věcí, které ve srovnání s minulostí jsou takřka revolucionářské, eh, když povážíme, jaké instituce chceme instalovat. Proto budeme pracovat eh, v té perspektivě, abychom to všechno dokončili v prosinci. Ale drazí kolegové, práce bude daleko tvrdší, než si myslíme. Protože přes po všem tom, co bylo realizováno, ještě six-pack a doufejme, že záhy dojde k uskutečnění two-packu, Eh, zároveň s paktem stability, s paktem růstu, se vším tím, co bylo učiněno pro mechanismus finančního dluhu a jeho umořování ve všech těchto doménách. Teď je třeba uvědomit si, že se dotýkáme suverenity a solidarity. Následující etapa bude kvalitativním skokem také se tady bude postupovat krok po kroku, krok po kroku. A ujišťuji vás, že tato debata ani zde, ani na radě, ani v jiných institucích nebude probíhat osamoceně, protože si uvědomujeme, že není možné postoupit byť o krůček, aniž bychom překonali určitá tabu, která jsou velice blízko, a sice koncepci suverenity a koncepci solidarity. A říkám vám, že mezi obdobím října a prosince tedy nás čeká velice tvrdá práce a bude moci dojít k rozhodnutím, které tedy tý, se dotknou celé řady tabu. Hovořili se tady o tvoř vytváření bloků, ale sociální rozměr se musí stát integrální součástí každé politiky, jedné každé politiky. Učinili jsme to ve strategii EU 2020. Jak se pan Barroso i já zasazovali, jak jsme bojovali o dosažení tohoto pátého cíle potírání chudoby. A nebylo to snadné. Většina států byla totálně proti a zaintegrovali jsme tuto část do naší strategie Evropská 2020, pakt hospodářského růstu a zaměstnanosti co to je další věc v sociálního rozměru, co můžeme dělat sociálnějšího, než se snažit vytvářet pracovní příležitosti, což je pole extrémně obtížné. Snažili, čili vidíme, odraz a zohlednění sociální dimenze všude. Když se tedy hovoří o building blocks, ano, jsou to tradiční bloky v každé Evropské i měnové unii. Šéfové státu a vlád, jakékoliv politické orientace nespochybnili ale ani jednu z těchto oblastí a budeme pracovat na tomto sociálním rozměru, na této sociální dimenzi i uvnitř těch čtyř bloků. Ale před kde je politika sociální nejdůležitější, to je na úrovni jednotlivých členských států. Je to tam, kde oni musí učinit rozhodnutí. Já jsem byl ministrem financí během velice dlouhého období. Jakékoliv opatření je třeba vyhodnocovat také z ohledu jeho sociálního dopadu a vidět, co může unést ekonomické rameno, čili jednotlivé státy nesou také tu nejtěžší zátěž, když je třeba vykonat řadu věcí eh, v sociální oblasti. Čili opakuji, sociální dimenze je všude, jak na evropských politikách, tak na úrovni členských států, které ji musí respektovat. A co se týče úrovni hospodářského růstu. Drazí kolegové, monetární politika já tady nemohu nic hodnotit, ale monetární politika není restriktivní eh, s těmi úroky, eh, které jsou v negativní fázi. Centrální banka, která dodává dostatek likvidity pro mil, tisíc miliard, pro bilion, promiňte. To přece vůbec není žádná restriktivní politika rozpočtová politika. Eh, co pak tady zase chceme, eh, aby se překračoval deficit? Nikoliv. Vždyť chceme trošku změkčit ten přechod. Udělali jsme to pro Španělsko, udělali jsme to pro Portugalsko, bude to možné i pro další. Ale nebudeme-li pokračovat v tomto úsilí o stabilizaci rozpočtu, bohužel, bohužel potrestají trhy tyto země okamžitě a to, co člověk získá tím, že by se prodloužil ten přenos, když se to neumožní, zaplatíme to vyššími úroky. Čili není možné dělat hospodářský růst v krátkodobém měřítku. V krátkodobém měřítku se musíme pokusit o znovu obrovení důvěry v eurozónu. A dovol bych si citovat nějaká čísla, protože když se tady něco říká, tak je třeba hned mít nedůvěru, protože je politicky nekorektní to říkat. Ale když se podívám na rozdíly eh, mezi Eh, úroky před deseti lety ve velké části zemí a benchmarkem, který tam byl reálně, a když se podívám na aktuální situaci a srovnám ji se situací s nejhorší situací 12 posledních měsíců, konstatuji přece jenom snižování v Itálii o 239 bodů, ve Španělsku o 244 bodů, v Portugalsku méně 800 bodů Nizozemsku de, mí, méně než 900 bodů, v Belgii méně než 270 bodů. Čili takové eh, eh, výsledky se nerespektují, to snad není seriózní. Je třeba, abychom měli opravě, eh, opravdu, abychom se poučili z této lekce. Všichni se mílí někdy a je třeba uvědomit si, že jsme se zmýlili v minulosti, je třeba si to přiznat, ale to je zároveň šance pro to, abychom učinili určitý pokrok v obnovování důvěry. Aby podniky, a když se nám to podaří, získají i spotřebitele, i podniky další důvěru a to bude moci podnítit hospodářský růst koncem roku 2012 a začátkem roku 2013, ale je třeba obnovit důvěru v eurozónu a to je to nejdůležitější, co člověk může udělat v krátkodobém měřítku pro obnovení eh, a oživení růstu. Učinili jsme také velikou práci, sice krok po kroku, ale když srovnáme to, co jsme učinili v poslední době s tím, co se dělo v minulosti, tak to prostě nemá srovnání. Očekávám tedy společně s vámi, že v listopadu dospějeme k dohodě o víceletém rozpočtu. Ale je třeba, abychom dosáhli této dohody, dospět k jedné věci, která vlastně nezná dohody. Je třeba, aby všichni měli politickou vůli, aby všichni měli politickou vůli k nalezení kompromisu. Nebude-li existovat tato politická vůle, nikdy k této dohodě nedospějeme a za naší eh, stranu uděláme všechno, oč jsem se snažil na všech samitech předešlých, abychom skutečně tuto politickou vůli měli. Děkuji vám. Děkuji. Tím je rozprava skončena a nyní přistupuji k vyvrcholení dnešního dne, totiž eh, ke společnému fotografování. Byl jsem požádán, abych eh, vám vysvětlil průběh eh, těchto snímků. Je to fotoaparát, který